Vážení kolegové, začnou se sděleními předsedy. Než vás budu informovat o schůzi koordinátorů, chci vám nejprve sdělit, že po čtyřech letech práce pro nás na sekretariátu. Nás Janis opouští a pustí se do nových výzev, bude vést pracoviště pro spolurozhodování. Dnes se tady s námi loučí, jak víte, Jana je zpracovala na celé škále otázek. Na našem sekretariátu eh, vždy velice tvrdě pracoval a mě byl velmi nápomocný od té doby, co jsem byl ústavem předsedou, takže bych mu za nás všechny rád popřál hodně štěstí do jeho nového působiště. Určitě se s ním budeme setkávat v jeho nové funkci, protože rada si skoro někdy nemyslí to tež, co parlament, takže určitě z tyto nové funkce se s ním budeme do budoucna setkávat a nyní tedy jsem mu chtěl poděkovat za jeho dosavadní práci pro nás. Dobrá, takže schůze koordinátorů. Dvě zprávy, jednak eh, regulace k eh, statistickým výkazům ohledně eh, nákladní dopravy zboží po silnicích. Jestli vás nepřekvapí, že toho se ujal Němec. Už jste mu dali vícero takových statistických zpráv. Dále eh, nařízení hodně zavedení programu pro další rozvoj integrované námořní politiky. Tam eh, ustaví zpravodaje EPP. Dále stanoviska eh, absolutorium za rok 2009 pro evropský všeobecný rozpočet. To bude mít EPP, toto stanovisko. Dále absolutoria k různým agenturám. EMSA, EASA, pro železniční dopravu a CESAR. Tady to koordinátoři sloučili do jediného stanoviska a bude tím pověřena ALDE k nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování a tržním dohledu nad dvoukolovými a tříkolovými eh, vozidly, tak eh, k tomu ustaví navrhovatele stanoviska EKR. Dohodli jsme se, že nebudeme vypracovávat stanovisko k, k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady k detailním pravidlům pro přístup k veřejným regulovaným službám přes GNS. A pak jsme se rozhodli, že výbor pro občanské svobody by měl vypracovat zprávu z vlastního podnětu o globálním přístupu eh, k transferům, k eh, předávání tedy údajů o pasažerech hm, třetím zemím a zpravodaj bude mít eh, SAD, ale zatím nevíme, zda k tomu výbor pro občanské svobody tu zprávu vypracuje. Taková tedy byla rozhodnutí koordinátorů, pokud je o rozdělení zpráv a stanovisek a těšíme se, až obdržíme konkrétní jména pro konkrétní dokumenty že obdržíme v blízké budoucnosti. Dalším bodem byla, byly priority eh, dopravní eh, priority pro výbor SURE, eh, SURE. Do, rozhodli jsme se pozvat předsedkyni Hákovou tohoto výboru SURE a zpravodaj pana Poleda na listopadovou schůzi našeho výboru a bude třeba přijmout návrh stanoviska do ledna, na lednové schůzi tedy stanovisko pro výbor Shore. Jaké komitologii. Stálý zpravodaj pro, komet, zpravodaj pro eh, kometologii informovali koordinátory ohledně návrhu pro eh, další eh, přiřazování Týká se to tedy mm, zaměstnanců v civilním letectví. E, ten návrh e, je plánovaný na prosinec a bude se týkat e, licencí pro kontrolory piloty a amatérské piloty. Zpravodaj pana Chadrávy navrhl, že na schůzce s panem Gudu, až mezi nás dorazí, je to výkonný ředitel agentury EASA, máme s ním setkání 9. listopadu, už tady upozorníme na toto konkrétní téma a projednáme s ním také jsem informovala koordinátory o žádosti pana Kohlíčka řešit otázku z motorových letounů, protože došlo k nehodě. Eh, další bod, eh, další financování TNT. Eh, Koordinátoře projednali možnosti financování pro TNT a rozhodli se vrátit se k této otázce 30. listopadu po konzultaci v politických klubech, v poslaneckých klubech. Eh, pod bodem různé euroviněta. Eh, zpravodaj nás seznámil se, se stručnou analýzou politické dohody k eurovinětě a navrhl, abychom proskoumali možnosti eh, dalšího rozvoje tohoto tématu s belgickým předsednictvím na základě prvního čtení v parlamentu. Koordinátoři souhlasili s tímto mandátem pro proskoumání dalších možností eh, pod podmínkou, že zpravodaj bude informovat o dalším pokroku v této věci. Pokud je o vztahy eh, s národními parlamenty na základě pracovního, komi- pra- pracovního programu Komise pro 2011, koordinátoři rozhodli, že na listopadové schůzi projednají témata pro možnou spolupráci s národními parlamenty v roce 2011. Dále koordinátoři eh, zasednou mimořádně s komisí 16. listopadu. Jde o aktualizaci černé listiny pro letecké přepravce. Dále eh, občanská agora, občanské fórum k chudobě a eh, dopadům finanční krize. To bylo odloženo na 27. až 28. ledna příštího roku. Text našeho pozičního dokumentu byl přijat písemně 12. října ale konference předsedů požádala, zda by to mohlo být odloženo na leden. Rád bych eh, také požádal naše členy, aby informovali koordinátory, eh, pokud někdo eh, se hodna, hodla účastnit 10. listopadu návštěvy z polského letiště. Jenom chci připomenout, že to pozvání platí pro všechny členy našeho výboru. Pokud máte zájem, dejte prosím vědět svému koordinátorovi. Budeme přeskomovat tady zajištění bezpečnosti na polském letišti a tělesné skanery. Eh, dále jsme hovořili o eh, dopisu panu komisaři eh, ohledně nakládání s, s usnesením parlamentu, jako konkrétně naše usnesení ohledně bankrotu leteckých společností 22. února. Komisař zmínil studie dopadů pro možná řešení, možné alternativy. To souvisí s návrhem komise, který má být prezentován v roce 2010. Eh, to znamená, chceme se zeptat pana komisaře, jak eh, daleko pokročila ta studie dopadu a celý ten návrh. Další témata. Paní Lichtenbergová upozornila na téma dopravy do Štrasburku, ale bylo doporučeno, abychom to zařadili eh, na program jednání, až budeme konečně mít odhlasovaný program, harmonogram eh, plenárních zasedání. EPP nás informovala, že nasledují následné kroky pro té eh, krize s vulkanickým prachem a představí iniciativu, jak reagovat, pokud by k tomu mělo opět v budoucnu dojít. Eh, to bude prezentováno na příští schůzi koordinátoru. Takže tolik je schůzi koordinátoru. Máte k tomu někdo nějakou otázku nebo něco na doplnění? Pokud ne? Aha, Jezin. Eh, Brian, jenom se objevila otázka, eh, kdy se vracíme ze Schipholu, před ten den je mini plenárka v, pon, eh, v odpoledne 10. Já myslím, že se máme vrátit ve tři odpoledne. Protože jsme jim řekli, že musíme být tady včas na hlasování na začátek plenárního zasedání. Dobrá, takže to máme vyřešeno. E, nyní tedy další bod, kterým je podpis o uzavření dohody mezi ES a Kanadou a bezpečnosti civilního letectví. Budeme dnes přijímat návrh zprávy. Takže budeme hlasovat. Musíme si udělat zkoušku hlasovacího zařízení, takže zkušební hlasování hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Konec hlasování. To je v pořádku, můžete se se mnou sejít po vyučování. On je vždycky nějaký ten školák ve třídě, který ruší. No, výborně, máme opravdu náročný hlasovací seznam. Takže můžeme hlasovat, nejsou tu žádné poznací návrhy, jen závěrečné hlasování. Takže závěrečné hlasování o zprávě paní Tykau. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni. Konec hlasování. 29 pro. Někdo proti, někdo se nezdržel. Gratulujeme. Ano, 30 s panem Kramerem. Takže paní Tykau i když tu známe dnes není můžeme pogratulovat. What time the next one's due? So we've got a 10 minute break now. Nyní si uděláme desetiminutovou přestávku do 9.30, než nám dorazí eh, řečník pro další bod pořadu dne, výměna názorů s koordinátory projektu TNT. Čeká nás pan, eh, paní Pace a pan Valenta de Oliveira. Takže poprosím vás, abyste byli zpět v 9.30. Okay, colleagues. If we can take our seats just to explain to you how I'm going to try and Takže já tak kolegové, jak to uděláme? Požádal jsem oba koordinátory pro TNT, paní Pais a pana eh, de Oliveiru, aby nejprve vystoupili s desetiminutovou prezentaci. Já vám slibuji, že budu velmi přísný na koordinátory a jejich řečnickou dobu, že nebudu stejně přísný jako na vás. Potom tady proběhnou dotazy, začneme s koordinátory a potom eh, s řadovými členy výboru. A tím způsobem se nám podaří zvládnout co nejvíce dotazů, než aby se jenom opakovali. Takže Takže nejdříve koordinátoři, pak vy. A, a tak to budeme postupovat celý den. A nyní už rovnou dáme slovo nejprve dámě, pokud to panu Valentinovi nevadí. Poprosím paní Karlu Pace, aby vystoupila se svojí desetiminutovou prezentací a potom dáme slovo panu Valentemu. Takže prosím. <laughs> Uh, uh, traffic's not been good for recent weeks. So, it's that microphone, Carla, so it's... Takže, Karlo, tento mikrofon je váš. Pokud jenom stisknete to tlačítko, prosím. Děkuji mnohokrát, Brajne. Vážené poslankyně, vážení poslanci, kdybyste se eh, mě chtěli ptát na dopravu v tomto městě, tak nevím, nevím, ale eh, začnu tedy rovnou s eh, důvodem, proč jsem zde. Eh, mám totiž dva prioritní projekty, jednak je Saint Dunor a druhý je eh, Dunaj, a to Dunaj v rámci makrostrategie pro Dunaj. Ta poslední věc je, myslím, velmi důležitá, protože jde o holistický přístup a já si myslím, že to je přesně to, co potřebujeme. Letos se to shoduje časově i s, s přeskumem Eh, na půl cesty programu. Pokud bychom měli vyhodnotit, zda došlo pokroku, tak mohu říci, že na jedné straně ano, na druhé straně ovšem eh, ztrácíme některé příležitosti, některé možnosti a já ještě vysvětlím, co tím přesně myslím. Letos jsem začala s cílem skonsolidovat iniciativy, které se již rozběhly a zejména eh, zavést ten hlavní princip společného prohlášení. To je princip velice důležitý, který umožňuje sladit zájmy ekologických hnutí a dopravců na kanálech a na řece. Takže eh, s tím společným prohlášením eh, vlastně žádáme eh, lidi, aby navrhli monitorovací skupinu a e, nakonec tedy ten e, projekt opravdu se s ním mohou stotožnit všichni, nejenom některá skupina e, subjektů. A to si myslím, že je velice důležité. Dovolte, abych se dotkla Dunaje, začnu v Konstanci. Jsou tady dva projekty, které se týkají Rumunska a Bulharska. Jeden je čistě rumunský a druhý je společný. Ten projekt na rumunské straně eh, si vede dobře. Byl to projekt ISPA. Nyní je to pod strukturálními fondy, je na to více peněz a více času. To bylo velmi důležité. Budeme postupovat tak eh, v nadcházejících dvou sezónách, že bude probíhat eh, monitorování jesetera, výskytu jesetera, to je jedna z nejdůležitějších položek, jak si u Eh, tedy eh, živočichů v tomto regionu a potom po celé dvě sezóny se bude tady monitorovat pohyb, jestli teda a potom eh, začnou, začne ta opravdová práce. To si myslím, že je dobrá zpráva. Pokud je o ten společný bulharsko-rumunský projekt, tak tam to jde podle plánu. dále v Maďarsku běží studie, vypadá to dobře, studie byla vyhovující v Maďarsku Eh, ovšem narážíme na to, že se tam několikrát měnila vláda. To je samozřejmě složité, pokaždé musíme začít úplně od začátku. A ten příslušný minister potřebuje pár měsíců, aby se eh, zapracoval. Eh, není možné od prvního jeho dne v úřadu s ním jednat. Přejete si kávu? Ano, velmi ráda. Vy jste mi zachránil život. Já nerada působím v zemi, kde vláda neví, jaká je moje úloha, takže vždycky čekám, než, eh, než se ministři měli možnost obeznámit eh, během prvních pár měsíců se svým portfoli. Eh, v Maďarsku a Slovensku, tam, tak tam samozřejmě ty vztahy jsou poněkud delikátní mezi těmi zeměmi. Obě strany něco chtějí nevždy to vysloví. A pardon, ne, ale nevždy to tež. Dále Rakousko. Rakousko, to je právě tam, kde někdy ta země, kde někdy se nám to nedaří úplně. A přitom z kraje bylo Rakousko úplně vzorem, byl to nádherný projekt. který se týkal krajiny. a najednou to vypadalo, že to povolení není správné a a teď mám pocit, že se to bude protahovat do nekonečna, protože eh, budou připraveni až v roce 2022. To je opravdu velmi dlouhá doba. Já eh, doufám, že se nám podaří je zkrátit. A teď ta složitá část eh, v Německu, to je samozřejmě klíčová část Dunaje, klíčový úsek, protože tam uh, Rhein, řeky, eh, řeky Rhein a Main uh, vtékají do Dunaje a je třeba, a to znamená, že ta různá povodí se stýkají a to samozřejmě je klíčové. Je tady studie, která um, se rozběhla v roce 2008, taky máme monitorovací skupinu, a v té jsou zastoupeny obě strany, respektive všechny strany, ekologové, eh, jsou tam eh, přepravci, eh, zpráva vnitrozemských vodních cest, lidé ze sektoru dopravy. A oficiálně to vypadá tak, že všechno běží dobře. Já mám trošičku pochybnosti a musíme ještě zjistit skutečný stav. Není Eh, Nyní Severní Sena, to je velice zajímavý projekt. Tam nemáme žádné ekologické eh, problémy, ale je tady otázka financování, kterou je třeba, do, jak vysoké bude mítné, nebo ten poplatek. Pokud vím, eh, přepravci přistoupili na výši toho poplatku, respektive na to, že bude poplatek, ale není otázka, jak má být vysoký. A to je tedy otázka, kterou zbývá dořešit. Doufám, že to podaří úspěšně, protože eh, Severní Sena eh, to se týká celé řady regionů, které bude eh, možné jaksi oživit díky tomuto kanálu. Belgie a Nizozemsko připravují, se připravují na den, kdy ten kanál bude zprovozněn, protože to bude poprvé, kdy bude možné Eh, dodávat ve zboží do Paříže právě touto cestou. To bude historická chvíle. Děkuji, Karlo. A dále poprosím pana Valente de Oliveira, aby pohovořil o dálnicích moři. Děkuji, pane předsedo. Já nebudu opakovat strategický rámec, o něž jsem hovořil už loni, protože se v této věci nic nezměnilo. Pokud jde o tu zprávu, tak eh, ten potenciál zůstal stejný a je nadále obrovský. Musím říct, že jsem pokračoval v konzultacích s evropskými subjekty, s nimiž spolupracujeme. A v průběhu těchto tří let jsem navštívil více než 300 osob, které s touto věcí mají co dočinění. Většinou to byly právě zástupce subjektů, podnikatelských subjektů, lidí, kteří se zajímají o rozvoj moří a tak dále. Opravdu těch osob bylo mnoho. A letos bych měl dokončit návštěvy přímořských zemí v Evropě. A tím se ukončí konzultace. Praktické dopady a výsledky. Vzpomenete si, že existovaly velké obavy, pokud jde o kandidatury. Došlo ke zvratu na základě doporučení, která vyplývala z mé předchozí zprávy. Komisi podporují členské státy a mají se přetvořit priority a upravit program. Následně se na tom začalo pracovat, pochopitelně. Došlo tedy k určitým změnám které se ukázaly být velmi pozitivní. A my jsme dostali 14 způsobilých návrhů, což byla reakce na naše výzvu. Celková investice byla 750 milionů euro, což je skoro desetinásobek rozpočtu původního. A byl tam návrh na 185 milionů euro, což je dvojnásobek dosud dostupných prostředků. Chtěli jsme pokračovat ve stejném duchu, dále věnovat pozornost globálnímu světovému obchodu, světovým trhům, pokud jde o loděřství a zvláště pokud jde o bezpečnost tohoto provozu. Také nás zajímá logistický řetězec a spoje. Víte, že ve své předchozí zprávě jsem se tomuto věnoval a konstatoval jsem, že je potřeba se soustředit na přístavy, na vnitrozemský provoz a tak dále. A já jsem se soustředil hlavně na odborné vzdělávání a školení osob v dopravě a zároveň jsem poukazoval na potřebu geostrategické orientace, protože zde existuje celá řada variant, zvláště pokud bereme v úvahu sousedské země na jihu a na východě, plus obchod s Čínou. Evropská unie je nadále největší eh, obchodní blok, nicméně máme velké kontakty s Čínou prostřednictvím eh, Středozemního moře, prostřednictvím Suezského průplavu a tak dále. A na to je potřeba se soustředit. A dále jsem také poukazoval na důležitost lidského prvku v rámci dopravního řetězce, takže soustředili jsme se na odbornou přípravu a vzdělávání. Já ta doporučení, která jsem již učinil, bylo jich celkem 16, jich hodně, ale každopádně většinu z nich už znáte, protože se objevila i v předchozí zprávě, tak já je přečtu, abych eh, ušetřil čas. Doporučuji věnovat pozornost rozvoji integrovaného systému přístavu a infrastruktury, postupy pro pohyb zboží, postupy pro eh, vozidla a tak dále. Potom zlepšení vnitrozemské infrastruktury a spojů. Někdy jsou to drobnosti, malé detaily, které v těch spojení nefungují a je potřeba na ně pamatovat. Třeba malá komunikace, malý železniční spoj někde, který je problematický. Někdy je to něco většího, ale každopádně poukazuje na vnitrozemskou infrastrukturu, rozvoj chybějících spojů, zlepšení spojů a doplnění spojů, která chybí. Pak je to zapojení inteligentních systémů infrastruktury pro sledování, aby se zlepšila bezpečnost v lodní dopravě a aby se zajistily úplné kontroly zboží, které se eh, doručuje v rámci systému Just in Time. Víte, že existuje agentura, která se věnuje bezpečnosti, je ta Hamsa v Lisabonu a já jsem učinil doporučení v tomto smyslu, abyste tuto agenturu navštívili, protože je to velmi dobrá evropská instituce, která odvádí velmi dobrou práci a je připravena rozšířit své úkoly. Čtvrté doporučení rozšířit aktivity, co se týče zpracování studií na téma tohoto sektoru. Já tvrdím, že je potřeba um, si určité věci vyjasnit. Za páté, podpora, co se týče přístavu a činnosti přístavu vjezdů do přístavu, infrastruktury přístavu a tak dále. Máme zde ty takzvané spádové přístavy, ke kterým se já přikláním, protože je potřeba zlepšovat účinnost, pokud jde o ty velké uzly dopravy. A jde o členění eh, pobřeží a zde je třeba míst ty takzvané spádové přístavy, abychom se vyhli tomu, že by silniční doprava musela nahrazovat v těchto případě, případech vodní dopravu. Za šesté, dálnice na moři. Zlepšování vzdělávání, to je to, o čem jsem hovořil, takže tam není potřeba se k tomu vracet. A já jsem navrhoval vytvořit systém sítě Erasmu. Erasmus a aby nebyl problém se vzděláváním a odbornou přípravou těchto pracovníků. Já se domnívám, že této sítě by využili určitě i další, pokud by to bylo potřeba. Sedmé doporučení vytvořit se informační systém úkolů pro zlepšení postupu. Jednotné místo, centralizované místo. Existuje řada dobrých příkladů a musím říct, že to do velké míry šetří čas v provozu a je potřeba to rozšířit a stejné postupy uplatňovat v celé Evropě. Měli bychom pamatovat na vytváření jednotného mořského evropského prostoru. Potom rozšiřování rozvoje, co se týče stavby lodí, kde by se snižovaly emise, zlepšovala bezpečnost a šetrnost k životnímu prostředí. O tom jsem hovořila, navrhuji, že zde by měly být limit stáří lodi, měly by, měla by se zlepšovat kvalita lodí. V této oblasti se nebudu, uh, dále, nebudu, nebudu dále činit další doporučení, ale myslím si, že kvalita lodí je zásadní. Zde se už ukazují dobré výsledky a je to lépe sestavený, připravený rámec financování. To navazuje na mé doporučení z loňského roku. My máme jednotné eh, financování pro MOS. Máme zde fond soudržnosti, strukturální fondy, Evropský investiční fond a další fondy. Ale lidé potřebují určitý směr a proto je dobré, aby zde existovala jednotná agentura jednotné místo, které by se postaralo o financování. A já také doporučuji aktualizovat hlavní směry TNT v návaznosti na naše zjištění z předchozích dob. Samozřejmě beru potaz i to, co vyplnilo z MOS a z revize těchto hlavních směrů. Zjednodušit byrokracii, pokud je to možné, zjednodušit používání eh, nastavených řešení, osvědčených řešení. A já bych doporučoval, abyste prosazovali systém Eurobondo. Italové už to použili a bylo by dobré tento systém rozšířit dál v Evropě. A proto tomu neříkám ekobond, bonus, ale eurobonus. Abychom se vyhnuli tomu, že bude opět vyvíjen tlak na silniční komunikace, na silniční dopravu. A že tyto budou zatěžovány. Já se domnívám, že eurobonus, ten italský model, je velmi dobrým příkladem, rozhodně by ho šlo uplatnit i jinde. Evropě. A samozřejmě existuje zde celá řada problémů s našimi sousedy a já poukážu na dva typy. Severní Afrika, tam je spousta problémů, ale je, jsou to příliš blízká země na to, abychom na ně zapomínali. A potom máme východní hranici, tam je těch potíží hodně. Na jedné straně jsou mají veliké obavy a nemůžeme na ně zapomínat. Jsou tam velké přístavy, ale je třeba to řešit jednotně, integrovaně, jak už jsem říkal předtím a věnovat se námořní dopravě plus železniční dopravě. A brát potaz, že mají jiný rozchod eh, na kolejích rusové než Evropa. A to je potřeba mít e, na paměti. Buď je potřeba to změnit v nějakém okamžiku, anebo se připravit na to, že tyto dva typy budou používány paralelně. A pak e, nové studie a pilotní studie na téma různých paliv. S tím, že Kapalný zemní plyn je prioritou a měl by být prioritou, protože je bezpečnější, pokud jde o emise CO2, pokud jde o emise oxidu dusíku, pokud jde o částice prachové a uhlíkové LNG, každopádně vyžaduje síť eh, stanic. Je tedy třeba vytvořit síť takovýchto čerpacích stanic, které budou mnohem bezpečnější a čistší než systém, který máme v tuto chvíli. Já už jsem hovořil o. Já už budu končit. Já už jsem hovořil o tom, že se domnívám, že je potřeba mít systém politiky dopravy s jasně vytečenými prioritami. Mám zde řadu doporučení, která jsem již mnoha spolupracujícím subjektům nastínil. Tato doporučení se budou realizovat v následujících letech, aby měla by připravit půdu pro efektivnější, lepší systém dopravy a rovněž se tím eh, zajistí lepší kvalita života. Děkuji. Děkuji. Máme zde čtyři koordinátory a tři členy v rámci prvního kolečka, v rámci první diskuze, to znamená celkem osm řečníků. Poprosím všechny, aby hovořili jenom čtyři minuty, aby se vešli do tohoto časového limitu tak, abychom měli čas na odpovědi koordinátorů. Já se omlouvám předem budu přísný, musím být přísný, pokud se mají vyjádřit všichni, tak musím čas hlídat. Začnu u pana Groše, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já chci nejdříve poděkovat oběma řečníkům, Karle i jejímu kolegovi. Bylo by toho spoustu, co bych chtěl zmínit, ale vzhledem k času uvedu jenom několik bodů. Ty zprávy eh, se rok co rok spožďují a to je věc, která se opakuje. To všechno už jsme viděli. Pokud koordinátoři ohledně spoždění by mohli postupovat přísněji, myslím si, že by to bylo lepší. Pomohlo by nám to, abychom to vyhodnocení při té kontrole pojali ještě odborněji. Podle mého názoru eh, v tom, co jsem četl u Karly, například otázka nizozemí, otázka projektů, které jsou trvale v konfliktu, v konfliktu mezi životním prostředím a transportem. Tam je to třeba rychleji zpracovat a stanovit eh, odpovídajícím způsobem priority, abychom se vyhli těmto konfliktům. Druhá část, eh, část 2.1, financování, systém mítného ve Francii, jak jsem četl, pokud nový systém mítného se bude uvádět ve Francii v život, nevadí mi to, ale zajímalo by mě, co to znamená v té zprávě tady, jak to vypadá v oblasti evropské integrace, jak se to k tomu hodí. A pak další věc, to, co jsem řekl na úvod, využití prostředků ve vaší oblasti, ale také ve druhé zprávě. Tam se na to dívám, že se to táhne. A zajímá mě z těch 85 milionů pro TNT a dalších pro Marco Polo, zda dokážete procentuálně říct, kolik už se spotřebovalo, kolik se vyčerpalo, kolik se stanovilo a co se využije v nejbližší době, jaké prostředky. A poslední připomínka, Návrhy, které jste udělali, zejména pokud jde o těch 12 konkrétních návrhů, to jsou dalekosáhlé politické e, návrhy, ty si přejeme i my, a musíme najít nějaký způsob, jak přesvědčit členské státy, aby postupovali integrovaněji, tak, aby určité oblasti vzdělávání získali více prostředků. Je to otázka propojení, lepšího propojení přístavů a pevniny a myslím si, že by bylo zajímavé, zítra vést koherentní diskuzi také s regionálním výborem, protože tam jsou také možnosti a prostředky. Je to velmi zajímavé téma a jde o to, jak pracovat na evropské úrovni koherentně. A myslím si, tady bude vaše zpráva zajímavá pro výbor pro dopravu, pro hlavní teze, pro vodítka, pro TNT Důležité je také definovat správnou kohezní politiku, koherentní a v neposlední řadě také vaše sdělení, pokud jde o komisaře pro životní prostředí, protože tam nám chybí koherentnost a vy nám můžete pomoci dosáhnout této koherentnosti. Děkuji. Děkuji, pan Alejandro za SAD na 4 minuty. Děkuji, pane předsedo. Jsem rád, že jsme slyšeli tento úvod a děkujeme za dobrou práci. Paní Bejs. Kdo na je chce říci, že naše odbornice Silvia Tikao, ta je odbornice na Dunaj, bohužel je nepřítomná, takže se k tomu nechci dlouze vyjadřovat, ale tam jsou stále ještě potíže, je tam spoždění, je to otázka politického vývoje, vlády, které se střídají. A zajímalo by mě, jestli na základě svých zkušeností dokážete vyslovit nějaké doporučení do budoucnosti, tak abychom se do toho pustili jinak jaká je role koordinátorů nebo větší role koordinátorů, tak abychom to spoždění dotáhli. My jako Evropská unie bychom mohli udělat možná více, pokud je o to severní spojení. Tam to vypadá, že je to finanční záležitost. Tam je systém mítného a tam by mě ještě zajímalo, jak eh, se určuje částka mýta, kam ty prostředky jdou, zda existují nějaké kalkulační vzorce, jestli se to počítá podle výtlaku. A také jsme se dočetli, že tu hrozí snížení evropských prostředků. To si myslím jen alespoň návrh eh, Evropské komise, pokud dojde k velkému spoždění, zredukují se prostředky a převedou se do jiných projektů. To by často mohlo vést k tomu, že bychom měli obrovské snížení podpory v řádu desítek milionů. Ptám se, nakolik to tu situaci zhoršuje a co s tím. A na závěr mohu potvrdit, že všechny dotčené orgány mají zájem to zrealizovat, dokončit fázi studie, je třeba začít eh, nasadit bagry, tak abychom dosáhli našeho cíle v roce 2016. Pane de Oliviero, vám chci říct si tolik. Z dokumentu jsem se dočetl, že ten sektor nemá žádný velký zájem o změny, o podporu. A jsem rád, že to tak evidentně není. Nicméně někde jsem se to dočetl. Možná, že byste to mohl rozvést a odhadnout. Jak můžeme pokročit v této oblasti? A ještě mě zajímá, Co odpověděla komise na všechna vaše doporučení, studie, eh, benchmarking? Reagovala na to komise? Co s tím? Děkuji. Nyní za Alde paní Meissnerová. Děkuji, Briane. Já mám pár otázek, mohu to zkrátit, eh, zvládnu to rychleji než za čtyři minuty. Určitě, pokud jde o strategii na Dunaji, paní Pace, eh, dočetla jsem se v překladu, že teď se začalo kontrolovat eh, ryby výskyt ryb určitých. Ano, ano, to tak já jsem si nebyla jistá. Druhá otázka, kterou mám, jak odhadujete možnost, aby se vodní cesty využívaly ještě účinněji? Hovoříme o tom, že vnitrostátní říční doprava je velmi ekologická a že by to mohlo být rozumné využívat ji více ale v Německu už jsem jednala s eh, říční dopravou a ti mi uvedli ohromná čísla, jaký potenciál ještě tento sektor má, jak to odhadujete vy, nakolik je možné tam ještě nasadit více lodí, co je třeba, co je také ekologicky únosné. Třetí otázka. Bylo řečeno, že globální obchod s loďařstvím je nutné zlepšit, je nutné mít lepší logistiku. Můžete říci, jakým způsobem? A ještě to je možná už otázka na vašeho kolegu, či na vás oba. Čtvrtá otázka. Hovořila jste o zeleném loďařství, lodní dopravě. Pan Oliviera taky. Já si myslím, že to máme i v námořní politice a ptám se tedy, co si myslíte, je potřeba pro to, abychom zlepšili ještě emise v oblasti lodní dopravy? Jaké představy máte? Pátá otázka. Pan de Oliviera hovořil o snížení administrativy, byrokracie. Určitě máte konkrétní příklady, protože to je důležité mít konkrétní příklady, kde se do toho pustit. Děkuji. Děkuji za zelené, paní Lechtenbergerová. Děkuji, děkuji také za obě zprávy. Na úvod řeknu, že jsem velmi spokojena s tím, co řekl pan de Oliviera, s tím, že se bude akcentovat zejména otázka logistiky ve spojení na napojení a dodávky a terminály. Myslím si, že to je správný způsob protože pokud chceme zboží dopravit na řeku nebo do přístavu, tak eh, potřebujeme příslušnou logistiku. Tím se dostávám také k Dunaji a myslím, že to hodně vysvětlí. My jsme navštívili Dunaj a věděli jsme, že kapacity, které jsou v současné době, nestačí a nejsou dostatečně vyčerpány právě proto, že je tam otázka logistiky, dopravy a jsou tam velké problémy, jakým způsobem překladiště, propojení, vybavit tak, aby byly efektivní. A proto se ptám, myslím si, mě Není tak líto jako vám, že, a to jistě pochopíte, že ta část eh, na rakouském území se nebude bagrovat jako první. A pak teprve se začne uvažovat, co s tím vybagrovaným kanálem, ale že se půjde cestou, že se lodi adaptují na řeku. Proto se ptám, to je zrovna v případě Dunaje problém, který bude i nadále přetrvávat navzdory bagrování. Potřebujeme lodě, které budou adaptované nebo modifikované na příslušnou řeku. Ptám se tedy, zda existují projekty a cíle, které můžeme ve střednědobé a dlouhodobé perspektivě splnit, protože možnost zvýšení kapacit pro dopravu zboží na Dunaji je právě v této oblasti lepší logistika a lepší modifikace přizpůsobení lodí příslušné řece. To je ekologicky únosnější. Pokud je skutečností, že 80 eh, transportu na eh, vnitrostátních eh, vodních cestách je po Rýnu, tak se na to musíme podívat i z tohoto úhlu a Myslím si, že právě přístup, který bude eh, sázet více na lepší logistiku a lepší využití současných kapacit, tak aby se vlastně zboží ze silnice přesunulo na řeku, by bylo ekologicky únosnější. To by také snížilo některá tření Zejména pokud jde o naši část Dunaje, můžeme najít taková řešení, která nepovedou k tomu, abychom čekali dalších 5 až 15 let, než bude možné skutečně plně vytížit potenciál Dunaje. A tady bych možná požádala o ko- koordinovanou studii na celém toku Dunaje, to znamená, Otázka množství transportu zboží v této oblasti a jaké kapacity je k tomu třeba výhledově připravit. Děkuji, Evo. Takže tolik mluvčí za jednotlivé poslanecké kluby a nyní řadový členové výboru. Začneme s panem Kančánem. Děkuji, pane předsedo, děkuji koordinátorům. Já se domnívám, že vodní cesty a ty takzvané dálnice moří jsou velmi důležité dopravní osy, jimž musíme věnovat náležitou pozornost. Paní Price neměla dost času na to, aby se vyjádřila o všem, co je v té zprávě, protože jde o víc než jen o Dunaj. A já trvám na tom, že zde jde opravdu o víc než jen o Dunaj. Pokud jde o ty takzvané dálnice moří, tak pokud se zaměříte na východ, tak zde zjistíte, že Jaderské moře je veliká příležitost dostanete se dál na sever a v podstatě postihnete tím celou Evropu. Musíme dopravě dát určitý politický impuls, to znamená logistika, interoperabilita mezi přístavy plus napojení na další infrastrukturu dopravy. Nelze odlehčit silniční dopravě, pokud se nenastaví odpovídající podmínky pro námořní dopravu. A já děkuji za to, že jste zmínil italský ekobonus, protože to by se dalo skutečně využít i na evropské úrovni a začít používat takzvaný eurobonus. Chci se zeptat, vy fungujete v terénu přímo pracujete s organizacemi, věnujete se plánování. Ty problémy, které zjišťujete, jsou problémy procesní nebo byrokratické, nebo jde o náklady. A jak tyto potíže vytipováváte? A v jakých okamžicích? Hovořil jste o lepších výsledcích, které se již dostavují v oblasti interoperability a pokud jde o to odlehčení silniční dopravy a přesunutí dopravy zboží na moře, co jste přesně měl na mysli? pokud jde o požadavky na zrychlení celých postupů, tak, aby to všechno začalo fungovat rychleji. To je tedy to, co mě zajímá, krom finančních systémů, o nichž můžeme hovořit samostatně. Děkuji a prosím pana Argela. Děkuji, já mám několik bodů. Nejdřív vám chci paní Pejs poděkovat za to, co jste řekla. Já sám jsem sociálně demokratický poslanec z Dolního Bavorska. Mám Straubing i další část ve svém okrsku, takže vás mám od kolegů srdečně pozdravovat. Paní Pejs, ehm, dva, tři body které dnes eh, tady uvedu, prosím, zamyslete se nad nimi. Za prvé, hovořila jste o monitorovací skupině, která byla ustavena v roce 2008 a o studii, která probíhá. Asi víte, že eh, MRD Wasserstraßen GmbH se zabývá touto otázkou, dostala tu zakázku bez výběrového řízení a tato firma je ceřinou společností RMD AG, což je Rim Mohan Dunaj, akciová společnost. Čili jde o to, aby tam zatím nebyly vlastní zájmy a zajímá mě, jak to vypadá s neutralitou toho stanoviska. Prosím, přihlédněte k tomu. RMD Consult je navíc skupinou a součástí skupiny EONu a, a Všichni, kdo znají EON, ví, jaké zájmy mají. Když se udělají jezy a zdymadla, tak eh, bude možné vyrábět elektřinu. Podle článku 326 eh, rozhodnutí o přidělení příspěvků jsou ty prostředky určeny pro nestrané expertízy a jak víte, tak ministr Ramzaur se velmi často eh, vyslovoval pro rozšíření podle C280 a eh, Passaua Presse to uváděla velmi často. Monitorovací skupina, o které jsme hovořili, tam jsou odborníci z RMD, a odborníci z ministerstva jako poradci a nemyslím si, že tímto způsobem dospějí ke konstruktivní a neutrálnímu výsledku. Paní Pejs, zvažte prosím tyto a, body a přihlédněte k nim, protože si myslím, že jsou důležité. Nechceme, aby se nám opakoval Stuttgart 21 v Dolním Bavorsku. Děkuji. Děkuji. Vážení kolegové, rozšiřuje se nám seznam. Je stále další. Pokud se zapíšete na seznam, další ještě, tak já budu muset zkrátit eh, řečnickou dobu. Bylo by bývalo dobré, kdybychom měli celý seznam hned zpočátku. Paní Bilbao, prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji paní Pejs a panu Valent to. Moje otázky jsou směrovány hlavně na oblast pana Valenta. Je zajímavé vyslechnout se vaše doporučení, ale něco mi zde chybí. Zajímalo by mě, jak by to vypadalo konkrétně. Určitě na analýze bychom se všichni shodli. Na doporučeních bychom se rovněž všichni shodli. Jsou to doporučení, na něž se pracuje, která se dále rozpracovávají a do budoucna budou užitečná, ale já bych ráda, aby to bylo celé takové hmatatelnější. Měli bychom hovořit o globálním evropském projektu, do něhož by šlo tato doporučení zapracovat. Mohla by tam zapadat i řada iniciativ, na něž se už pracovalo a tímto způsobem se nastartovala další budoucnost. Dovolte mi příklad. My jsme v nedávné době schválili železniční koridor na evropské úrovni. A já bych ráda, aby doporučení tento projekt vzala v potaz. Tam se hovoří o železničních spojích, eh, o projektu dálnice moří a propojení eh, typů dopravy. A já bych ráda, slyšela, jakým způsobem se tento projekt dále rozvíjet. To mi ve vašich doporučeních chybí. Vaše doporučení jsou velmi teoretická. Já se domnívám, že už běžící projekty by bylo dobré do toho zapracovat a zamyslet se nad tím, jakým způsobem do toho i věcně zapadají. Vy jste hovořil o projektech, které zasahují o miliony eur nad úroveň eh, daných rozpočtů. A mě by zajímalo, jakým způsobem se budou projekty vybírat, jaká kritéria výběru se budou uplatňovat. A zajímalo by mě, jestli se bude brát v potaz eh, vytvoření vnitřního trhu, nebo se bude dávat přednost projektům, které již běží a tak dále. A pak mi dovolte další otázku. Když se hovoří o potřebě modernizovat dopravu, o nutnosti inovativního přístupu. Mě by zajímalo, jestli berete v potaz evropský sektor námořní dopravy. To je strategická záležitost a my jsme na posledním zasedání ve Štrasburku schvalovali takovýto strategický projekt. Tento projekt si nevede moc dobře kvůli konkurenci jeho východní Asie tak se zamýšlím nad tím, jestli jste o tom hovořili. A potom to jednotné centralizované řízení, to je velmi důležité, protože to nám umožní opravdu skutečně evropský rozměr tohoto projektu. Já musím říct, že stále ještě se v tomto spatřuji určité potíže, jelikož musíme přesvědčit členské státy. Musíme vytvořit projekt, který je skutečně evropský. A stále ještě se potýkáme s určitým zdráháním. Nemohou to být rozmělněné evropsk- eh, národní projekty. Děkuji. Děkuji. Pan Taxia, děkuji, pane předsedo. Musím říct, že jsem velmi rád, že mohu znovu vystoupit v tomto výboru o projektu Motorways of the Sea. Jsem rovněž také potěšen tím, že hovoříte o regionech typu Madeira, kolem pobřeží. Problémy známe v těchto oblastech. A doprava zboží v těchto regionech je naprosto zásadní a není to zásadní záležitost jenom z hlediska hospodářského, ale je to zásadní záležitost z hlediska cestovního ruchu. Je potřeba dát lidem možnost vydělávat si. U nás v Madejře, kde žijí, se 25% zboží dováží a většina přes moře. Tedy námořní doprava je zásadní pro regiony, jako je Madeira. Jak už jste nakonec konstatoval sám ve své zprávě. A námořní doprava je důležitá z hlediska obchodu Evropské unie jako takové. My už jsme na to poukazovali a konstatovali jsme, že Evropská unie má největší hospodářské zájmy v této oblasti, právě kvůli těmto pobřežním oblastem typu Madeira. Já tady podporuji myšlenku dalšího výzkumu, aby se proskoumaly potřeby daných regionů, co se týče námořní dopravy. A zajímal by mě váš názor na přístup Evropské komise k tomuto výzkumu a k zjištěním a závěrům, k nímž se došlo, co se týče námořní dopravy. Děkuji. Děkuji vám. Já budu hovořit konkrétně a chci se zeptat pana Oliviera. Pokud jde o to, že se mi nepodařilo ve středně dobém přeskumu projektu 21 nalézt nic k projektu Tallinn, Artuš Tallinn, Balckého moře. To je ten systém těch spádových eh, přístavů a já zde vidím možnost sloučit projekt 21 a projekt 27, což je Rail Baltica. To by znamenalo, že by nákladní doprava se soustředila na přístavy Potom bychom se soustředili na železniční dopravu, abychom odlehčili silniční dopravě, to by snížilo emise CO2. A mě by zajímalo, co by s těmito projekty podle vašeho názoru mělo být dál. Jsou to konkrétní otázky, určitě jsou zde, ale kolegové, kteří jsou zde za severské země a za e, baltské země, takže to určitě bude zajímat i další lidi. Děkuji. Děkuji, prosím, pana Gramu. Děkuji za příspěvky. Já mám samozřejmě otázku k lodní dopravě. Analýzy dokládají, že 80 lodní dopravy je po Rýnu. Samozřejmě eh, je to ve spojení s Atlantikem. U Dunaje chceme vybudovat eh, jezy a zdymadla a já si myslím, že je to otázka dopravních zájmů. Ptám se. Já jsem si eh, do, projel Dunaj až k Černému moři a o to už je pár let a byly tam lodě, čili splavné, splavný Dunaj je. A ty loď, velké lodi, které stavíme, které chceme používat na Dunaji, kvůli těm postavíme za 100 miliony e, z, z dymadla. Já si myslím, ptám se, jestli je to rozumné, protože je to otázka 25% kofinancování u Rail Baltica, je to méně než 10% a realizuje se to daleko rychleji. Ten argument jste zatím nedodali. Nikdo ho nemůže dodat leda, že by stavebnictví vytvořilo pracovní místa. Čili ptám se konkrétně, s kolika loďmi počítáte? Máme v posledních 20 letech eh, stálý pokles v lodní dopravě. I to musíte započítat, protože na druhé straně se naléhavé projekty odsunují a dokud já nebudu mít tuto odpověď a lidé nebudou mít tuto odpověď, tak eh, lidem na Dunaji, v Německu nebo kdekoliv jinde nebudete schopni tyto věci zargumentovat. Děkuji, pane předsedo. Mám otázku na pana Valenteho. Ehm, hovořím o tématu, který zmínil pan Texera, ale ne pro neodlehlejší Eh, ostrovy, ale pro ostrovy ve Středozemním moři. Vaše, ve vašem doporučení jsem nezaznamenal žádnou zmínku o vztahu mezi eh, dálnicemi moře a ostrovy. Mám tedy tři dotazy. Ve svých konzultacích jste zaznamenal nějaký důvod pro revizi politiky pro povinnou kabotáž? Druhá otázka. Je možné, že mezi těmi doporučeními, která budete do budoucna činit, že možná požádáte o posílení sociální soudržnosti a to prostřednictvím usnadnění spojení mezi ostrovy. A dále eh, zavedete kritérium, které vyloučilo eh, ten poměr mezi zbožím a pasažery, tedy eh, eh, může, mohou být obnoveny spoje k, s vyloučením tohoto poměru, tak jak to existovalo dříve? Děkuji a nyní paní Ayala Sender na dvě minuty. Sí, gracias, presidente. en primer lugar, disculpe. Děkuji, pane předsedo, omlouvám se. Bohužel jsem nemohla být na koordinátorech, protože jsem stála v dopravní zácpě. Odkazuji si na to, co řekl pan de Oliviera o námořních dálnicích. Možná že by bylo dobré, aby v příštích sítích byly také přístavy, aby přístavy získaly zpět tu roli, kterou, o kterou neměly nikdy přijít. Eh, vy jste tady uvedl čísla, pane kolego, těch 75 zátěže na severu a na jihu 25 Zajímá mě, řekl jste, že problém jihu je v tom, že je tam mnoho přístavů, zajímá mě, zda je možné řešení, že by se vytvořily klastry přístavů, nebo zda jsou jiné způsoby. Zda je to zdůvodněno tím, že tam není spojení mezi, na železni, mezi přístavem, železnicí a silnicí. Uh, na pevninu, nebo zda jsou tam nějaké jiné aspekty, které jsou rozhodující pro správnou funkci přístavů, které zatím ještě nejsou konkurenceschopné. Je to otázka liberalizace, chybí personál, někdy stačí mít dobře vyškolený personál. Možná, že byste se k tomu mohl podrobněji vrátit. Několikrát jste hovořil o nedostatku zájmu ze strany tohoto sektoru o projekty námořních dálnic nebo dálnic na moři. Možná, že se pokusíme zatlačit na ten sektor a ten potom nemá zájem. Příkladem je Marco Polo. Zajímá mě, jestli jste prozkoumali všechny projekty, které byly v oblasti Středozemního moře podány, jestli víte, jak vypadá poptávka, protože existují dálnice na moři, zejména ve středozemí, a ty fungují. A je tam poptávka velká. Ale možná, že subvence a podpora pro tyto projekty není dostatečně vysoká, proto aby byla lepší konkurenceschopnost. Děkuji. Takže to máme všechny poslance. Já vám děkuji za vaši disciplinu. Paní Durán dokonce se škrtla, takže nám zbývá 15 minut na odpovědi. Rozdělíme to 7,5 eh, minut na každého koordinátora. Já chápu, že by pro vás nemožné odpovědět na všechny ty dotazy v 7,5 minutách, ale Karlo, pokud byste chtěla začít a pokusila se o to, tak vám budu vděčen. Nejprve na pana Groše. integrale, integrale benadering. Ik denk dat met de... Integrovaný přístup. Myslím si, že ta strategie na Dunaji je integrovaná. My jsme před několika týdny byli se čtyřmi koordinátory v Maďarsku, abychom viděli, jak bude vypadat náš úkol průmyslové oblasti, venkovské oblasti, tak abychom nedělali věci dvakrát, aby se věci nedublovaly. A v Maďarsku jsme měli velmi dobré jednání. Od začátku jsme Dunaj neviděli pouze jako dopravní cestu, ale zejména jako ekologický prostor, jako řeku, která může také způsobovat záplavy a to je důležité také pro zavlažování, pro zemědělce. To znamená, že jsme se dívali na Dunaj integrovaně, je to otázka zásobení pitnou vodou a podobně. Někdy je to otázka také výroby elektřiny. Ve spojení s Slovenskem nám nejde jenom o lodní dopravu, zohledňujeme všechny aspekty, otázku ryb a podobně. Proto tento integrovaný přístup. A to se teď ještě zintenzivnilo eh, po té, co se zveřejnila strategie pro Dunaj. Není to jenom řeka jako taková, ale i její delta, tak, aby se mohla rozvinout eh, k plnému účinku a k plnému fungování. Je to x tisíc kilometrů vodní cesty. Je to důležité, ale důležité je přitom zohlednit všechny aspekty, které s tím souvisí. Potřebujeme zcela jasný přístup. E, je to také otázka lodní flotily. A to je pro pana Kramera. Důležité je, aby ta řeka Eh, se nepoužíval jenom určitý počet dnů v ruce, protože jsou eh, lodě a je třeba jim garantovat třeba 330 dnů v roce splavnost podle jejich ponoru. Jeden den eh, třeba jsem viděla čtyři lodi na Dunaji. Když se podívám jinam po Evropě, tak si myslím, že tam je ta doprava na řece daleko intenzivnější, čili tady je spousta věcí, které je třeba udělat a vylepšit. Pochopitelně se snažíme být co možná nejoko- nejekologičtější. Důležité je, aby to byly lodě čisté, to znamená, aby neměly velké emise. Problém je s lodními motory, protože se jich prodává relativně málo typů to není věc, kdy bychom eh, našli někoho, kdo by vylepšoval lodní motory snadno. Takže i tady si parlament musí položit otázku, co s tím, protože lodní doprava používá neustále stejné motory. Mm, problém je... The heavy, uh, the heavy oil. And uh, from, uh, from 2007, this parliament took the decision that, that they... Na řece se nepoužívá. My jsme se rozhodli, že bude palivo bez síry pro lodě. To je velmi důležité. Na tom musíme trvat, protože lodní doprava je velmi ekologická a v Nizozemí eh, jako ministrině jsem uzavřela s lodní dopravou dohodu, že do roku 2015 budeme mít čistou lodní dopravu a to, co dokáže Nizozemí, dokáže zbytek Evropy také. A myslím si, že to je věc, o kterou bychom se měli snažit. Dále se musíme snažit ještě v oblasti výzkumu. Musí, jde nám o to, abychom dosáhli toho, že lodní doprava bude lepší a přitom nevystřelí náklady do výše. Rozhodující je, a že všichni chtějí, že tam má jezdit více lodí a přitom se svazem nebo s asociací tuzemských přístavů říčních přístavů. Měli jsme konferenci s nimi. A e, všichni velcí zákazníci Arcelor, ArcelorMittal a další říkali, že potřebují další lodě na ten materiál. To pro nás byla novinka, to jsme slyšeli tam poprvé protože všichni chtěli velké lodi, zatímco teď chtějí více běžných lodí. Je třeba eh, zjistit na trhu, zda je to názor rozšířený, a pokud ano, tak malé kanály a malé dopravní cesty, které se nedaly používat pro velké lodě, by bylo možné znovu začít používat. To je velmi důležité, abychom rozhodli správně. Otázky spoždění, to je otázka pana Groše. To je samozřejmě problém, tato spoždění. Největší problém máme u zákonných ustanovení v oblasti životního prostředí. To je velmi komplexní záležitost, zejména pro nové státy, Bulharsko, Rumunsko a celou východní Evropu. Mají s tím velké problémy a my jsme navrhli vytvořit skupinu expertů, kteří pomohou těmto zemím a nabídnou jim postupný plán, tak, aby mohli dodržet předpisy v oblasti ochrany životního prostředí, tak, aby měli takový manuál, takovou kuchařku a věděli, zda dodržují předpisy či ne, tady v tuto chvíli máme skutečně velká spoždění. Otázka výběru poplatků neboli mýta. To ověřuje Mezinárodní komise na podnět Francie a ti by měli vyslovit doporučení k tomuto mítnému. Děláme, čekáme na analýzu tohoto grémia z Paříže do Amsterdamu se dělala studie externích transportních nákladů a z toho se potom odvozuje mítné, což neplatí pro lodě, které jezdí už teď do Paříže a malé lodě, malé čluny by neměly platit mýto. Nicméně ta částka, ta výše toho mýta je důležitá. Je to otázka toho, zda to bude pro loďaře stále ještě rentabilní. To mýto má velký význam. Pokud je o program Marco Polo, k tomu eh, vám odpovím písemně. Školení a vzdělávání, to je samozřejmě důležité, protože zjišťujeme, že vnitrostátní lodní doprava má problém sehnat zaměstnance. Eh, nejsou sice už týdny mimo domov, ale přece jen je to otázka zaměstnanců, kteří jsou delší dobu, třeba týden na lodi. A tady potřebujeme podporu, protože jinak eh, můžeme na lodní dopravu zapomenout hned. Pan Elka Draui, doufám, že jsem vyslovila vaše jméno správně. Spoždění kvůli tomu, že se střídají vlády. To je pravda. Vždycky, když jedu do nějaké země, tak se uh, ohlašuji u ministra a e, chci ho navštívit jako prvního, říct, že jedu na návštěvu do Bulharska, do Rumunska, do Maďarska, kvůli tomu a tomu a chtěla bych s nimi nejdříve věci prodiskutovat. Umím si představit, že kdybych já byla ministrině, tak by se mi taky nelíbilo, kdyby někdo jezdil po mé zemi a zjišťoval a já bych nevěděla přesně, o co mu jde. Pokud jde o mýto, tak to je otázka dvou zemí, Belgie a Francie, kde se vybírá mýto na vodních cestách. Francouzi navrhli mýto podle výše investic Belgičané zase si myslí, že by vybírali svoje mýto a Francouzi taky svoje francouzské mýto. Tam je třeba najít ještě schodu mezi těmito dvěma názory. Strategie pro Dunaj, paní Majsnerová, na to už jsem odpověděla. Ano. Byla to ta ryba? Eh, šlo nám o to, aby se dostala zpátky na ta místa, odkud vyšla. Jde nám o to, abychom část nákladu převedli na vodu, aby se ulevilo silnici. Paní Lichtenbergerová, aby se přizpůsobili lodě šíři Dunaje, je to otázka z Dymadel plavebních komor. eh, jejich šíře, jejich délky. Na Dunaji ještě není flotila. Je tam velmi málo lodí a pokud jezdí lodi, tak jsou ruské lodě, které jedou po Dunaji. Propojení s Rýnem tam je a je třeba mít možnost jezdit po obou řekách a dodržovat předpisy na obou. Další otázka se týkala a čekala jsem ji. Itálie, pokud je opát, tak Itálie zcela svévolně a bez, bez podpory EU zavedla upravenou službu, což je velmi příjemné a Během krátké doby to Itálie zvládla, funguje to. Pak to byla ještě důležitá otázka interoperability, i to se nám musí podařit, to je důležité, to je zase model SEN-ENO. E, tam jsou čtyři modální uzly na tom kanálu s propojením a jsem si jistá, že to bude úspěch, že to bude dobré pro Dunaj a pro řeku Pát, tam už se to podařilo. Předseda toho monitorovacího výboru, tedy jeho dopis, by bylo možné rozeslat. Já nejsem ta, která může kritizovat německá pravidla a předpisy. Pokud je o monitorovací výbor, tak tam byla stížnost a ukázalo se, že všechno proběhlo podle německých předpisů. A není mojí úlohou, abych tady kritizovala německé předpisy. Politici rozhodnou, nikoli v RMD. <coughs> Stížnost, která byla podaná, bude vyvrácena, protože tam nejsou jenom experti z RMD, ale také z jiných gremií. Nicméně ráda vám dopis předsedy tohoto monitorovacího výboru ukážu. Nebyl to celý dopis, byly tam různé, různá vyjádření. Pan Krámer. Přizpůsobit lodě. Já si myslím, že na to už jsem odpověděla. Jedna firma chce v určitých dnech eh, jet po Dunaji. I otázkou je, jestli je to dost. Pokud je to málo, tak do toho nikdo neinvestuje. Pokud jezdí po Dunaji malé lodě a je jich dost, můžeme o tom jednat. Eh, A ještě jedna iniciativa ve Španělsku. Jde o lodní dopravu, zejména v jižní části Španělska. Na to se ještě podíváme, přeskoumáme to. To je novinka. Otázek bylo hodně, já se to budu snažit zvládnout eh, co nejrychleji, ale budu se snažit věnovat všem otázkám. Pokud jde o rozměr spolupráce s dalšími výbory a komisemi, já jsem pro, abychom se spojili s dalšími výbory a abychom vyjasnili, co, co funguje v rámci našeho systému námořní dopravy. Teď pokud jde o pravidla TNT a Marco Polo, zde musím říci, že tato nová skupina 14 způsobilých návrhů je podle mého zcela zjevně zpracovaná až po diskuzích s těmito subjekty a já jsem se snažil nastínit věcný obsah programů těch subjektů, kteří předložili kandidáty a to je velmi důležité. Já uznávám, že určité úpravy musí stávající pravidla zaznamenat. Zvláště tedy Marco Polo. Tam je potřeba provést úpravy. Každopádně však musím říci, že Pokud existoval názor, že máme problém s nedostatkem zájmu ze strany úřadů přístavů, tak já jsem s nimi hovořil a musím říct, že zájem měli. Všechny úřady, které se mnou na toto téma hovořili, tvrdili, že mají zájem o propojení s vnitrozemskými spoji a cestami a že mají zájem o příslušné projekty a jejich financování. Dále, snížení byrokracie, to zaznělo dvakrát. Byrokracie je zcela zjevným jevem v přístavech. Celní odbavení, veterinární služba a tak dále. A tohle všechno dohromady trvá dlouho, takže nám jde o to, abychom všechny tyto útvary sloučili a tím se snížila byrokracie a zkrátil čas. Stejný systém by se měl uplatňovat v několika přístavech, tak abychom krok za krokem se přibližovali ke společnému postupu a mohli hovořit o společném evropském prostoru. To je totiž něco, co symbolizují právě ty postupy, které musí být všude stejné. A já jsem se hlavně soustředila na odborné vzdělávání a logistiku a už jsem předtím říkal, že je důležité věnovat se nejenom logistice v přístavech, ale obecně odborníkům, podnikům, které působí v oblasti námořní dopravy, které mohou zevnitř se vyjadřovat k tomu, jak to funguje. Kriticky se vyjadřovat a proto jsem tak moc rád, že vidím, že jednotlivé útvary jsou propojeny a mohou dokonce společně i vyplňovat formuláře v rámci Inkotem. Tam je asi 22 různých variant, jak tyto dokumenty zpracovat. A Učí se všichni systémy FOB a SIF, těch variant je asi 22 a je to opravdu náročné. Je velmi složité správně zvolit tu správnou variantu pro toho, který má odpovědnost za příslušný náklad. a je zde určitá specializace, nebo musí zde být určitá specializace. Samozřejmě odborníci v oblasti námořní dopravy musí být na tyto role připraveni a vybaveni. Já jsem měl na mysli to, aby se zobecnilo zlepšování, obecné zlepšování kvality v oblasti logistiky. a pak eh, rozšíření ekobonusu na eurobonus. To by mělo být zajištěno a mělo by to být propojeno s příslušnými postupy. Ten pův, ta původní myšlenka v Itálii byla velmi dobrá, kdy mám plavidlo a nebo železnici. Volbu, kdy rozhoduje řidič. A je potřeba tam vzít potasy aspekt životního prostředí, jelikož obnos pro řidiče to je vlastně částka rovnající se externím nákladům daného provozu. Takže to není něco, co by nebylo jasně nastaveno. Samozřejmě je to něco, co lze prokázat a podložit. Lze o tom hovořit, argumentovat s tím, že musíme také pamatovat na postupné vylepšování toho teoretického základu. Já jsem měl na mysli hlavně rychlost provedení náhrady a proplacení. To je prvek, který by měl zaujmout příslušné osoby, které se mají rozhodovat pro to, aby provedly odpovídající volbu mezi železnicí a námořní dopravou. A to je něco, co by měly státy s Evropskou unii řešit. A já jsem sledoval, jak funguje spolupráce mezi zeměmi. Možnost eurobonus je pro Itálii, Francii a Španělsko, protože mezi Barcelonou a Ševedabeky je už dobrý, dobrý spoj. Ten spoj je dobře provozován, signalizační zařízení funguje velmi dobře a opravdu je to dobře zprůchodněno. Takže je to systém, který je v Itálii, ale není ve Španělsku a ve Francii a odborníci ve Francii jsou ti, kteří z postupně nastaveného systému budou nejvíce těžit. Já jsem předvídal, že nejsložitější bude nastavit tu koordinaci. A proto si myslím, že by bylo dobré, aby tento systém byl celoevropský a ne, aby byl rozkouskovaný na jednotlivé bloky zemí. Měla by to být evropská záležitost, protože pokud to bude celoevropské, tak to celé bude mnohem atraktivnější, mnohem zajímavější. Já naprosto souhlasím s myšlenkou železničních koridorů, přístavů, těchto spojů, s tím se naprosto stotožňuji. Napro- také souhlasím s tím, že už běžící projekty by měly být zapracovány do těchto činností, tak aby se vše urychlilo. A kritéria výběru projektů, co se týče této otázky, tak musím říci, že tato kritéria budou muset být uplatňována s ohledem na to, abychom nezatěžovali silniční dopravu. Pak jsme hovořili o tom centralizovaném systému, ovšem na jednom místě pro evropské projekty, to je jasné. A potom otázka ostrovů. Já jsem uspořádal jednání pro všechny ostrovy Evropy. Bylo to loni, toto jednání na Madejře a zaznělo, že nejsložitější je, že většina ostrovů hodně dováží a málo vyváží. Není to vyvážené, objem dovozu a vývozu. A bylo by zajímavé sledovat další možnosti pro tyto ostrovy. Například Malta už nemá potíže, protože má velký přístav. A tím se vyhne komplikacím, které většinou nastanou na konci daného řetězce. K tomu v minulosti docházelo. A nyní už lze všechno realizovat a zajistit na místě bez toho, aby tam vznikaly komplikace, co se týče vývozu. Mají uh, překládkový přístav, takže je situace s vývozem jednodušší. Takže je možné tam mít úzel pro určitý typ dopravy, anebo tam mít eh, čerpací stanice pro kapalný zemní plyn. Já už se dostávám ke konci. Potom projekt uh, eh, Gothenburg Stalin, uh, eh, Gothenburg Tallinn a Arus Tallinn. Myslím si, že tohle dopadne velmi dobře, protože ten projekt je velmi dobře nastavený, jak jste sami říkali. Je třeba tyto projekty koncipovat velmi konkrétně Máme tam tři balcké, pobaltské země a ty mají každá jiný systém. Tři velké přístavy, tři železniční tratě do Ruska a dál. A pak je zde nový projekt sever jich nový spoj. A já musím říct, že určitě je tato pobaltská oblast um, jednou z nejvíce entuziastických, co se týče budování těchto nových tratí a nepochybně se bude v těchto snahách pokračovat. Středozemí a příslušné ostrovy. Tam proběhly návštěvy s tím, že se konstatovalo, že Kypr má větší potenciál než zatím bylo konstatováno. Limassol jako přístav má ohromný potenciál a já bych chtěl eh, upozornit na to, že se zaslouží další pozornost. Bude potřeba už ukončit eh, toto vystoupení. Už máme desetiminutové spoždění, máme zde ještě další koordinátory do oběda. Nepochybně, pokud někdo bude chtít, tak vám může napsat a poprosit o odpověď na otázky, které jste případně nezodpověděl. Děkuji mnohokrát, pan předseda. Děkuji mnohokrát za vystoupení, za vyjádření. Všem přeji hodně úspěchů ve vaší práci. A budeme končit a loučit se. Děkuji. Nyní povoláme další tři koordinátory. Budeme si muset vyměnit tady cedulky se jmény. Já vás musím poprosit o součinnost. Máme toho hodně před sebou. Máme zde vystoupení tří koordinátorů, pan Telička, pan Savary a pan Seči. Budu muset eh, zkracovat řečnický čas. Já zvládnu zázraky, ale bohužel čas já neovládnu. Takže budu muset zkrátit řečnický čas a přísně dohlížet na dodržování časových limitů. Budeme začínat, musíme začít. Jak víte, je zde pan Telička, pan Savary a pan Seči. Pan Telička, jenom abyste věděli, hrával rugby. Takže je tam určité spojení, je tam určitá návaznost, ačkoliv Oni hrajou rugby v 15 a my ve 13, takže je tam určitá návaznost mezi tím, jaké koníčky má pan Telička, jaké mám já. My už jsme se dohodli před tím, že budete mít každý 10 minut, pak zazní dotazy a pokud vy zbyde čas, tak můžete na ty dotazy i odpovědět. Prosím, začněte prezentovat svoji zprávu. Eh, Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, vážení kolegové, dobrý den. Eh, já myslím, že s panem eh, předsedou bychom dokázali hrát rugby i eh, v sedmi. To je také atraktivní varianta. Musím přiznat, že tento rok je můj úkol o něco lehčí než v předchozích letech, protože nebylo vždy snadné vysvětlit a prokázat pokrok dosažený na Rail, Baltic, Rail Baltica, eh, zejména v době, kdy se teprve rozhodovalo, kdy se teprve pracovaly studie, kdy eh, bylo potřeba se dobrat kompromisů, dohod a politicky to prosadit. Eh, je možná no, obtížné to rozvést a možná pro vás ještě těžší se v tom zorientovat, ale musím říct, že rok 2009 a 2010, že to byly roky dobré pro Rail Baltica a já tam vidím skutečně výrazný pokrok. Dovolte, abych eh, začal eh, tím, že vám dojem, že také eh, změnil k lepšímu postoj jednotlivých členských států. A to i v době, kdy jsme procházeli těžkými hospodářskými časy a některé pobalské země byly zasažené obzvlášť tvrdě, ale hledali jsme tedy E, řešení. Pár věcí jsme museli odložit, k tomu se vrátím, ale myslím, že se nám podařilo to obtížné období překonat a a ošetřit ty e, zájmy, naše zájmy, které v tom byly a které už se začínají Eh, realizovat. Takže dovolte, abych vyzdvihl eh, skutečně schopnost jednotlivých členských států vykázat solidaritu vůči sousedním zemím. To je něco, co také nevždy eh, bylo skutečností v minulosti. To se tedy změnilo k lepšímu. Takže nejprve se dotknu jednotlivých úseků Rail Baltica. Samozřejmě se zaměřím na jednotlivé členské země. Estonsko pro mě, prosím, Neberte to, takže se tady, se tady snažím potěšit komisaře, který je estonského původu. Já musím říct, že skutečně estonské vládě musím blahopřát a estonskému ministru spojů, ministerstvu spojů, protože tam skutečně bylo dosaženo pokroku, totiž došlo eh, ke zkvalitnění eh, úseku mezi Tartu a Vargou a s kolegou Joe eh, Spontou tady jsme, tam jsme zavedli takové to hybridní vozidlo, které může se pohybovat jak po silnici, tak po železnici, respektive viděli jsme to tam a bylo to velice zajímavé. Eh, až na takové no, konečné doladění je ta trať eh, připravena, také jsme zaznamenali pokrok eh, v oblasti připravenosti nádraží Valga, Valka, což samo o sobě je zajímavé místo, protože tam vede hranice mezi oběma zeměmi. Estonském a Lotešském a zároveň to mm, v průběhu dějin bývalo město někde spojené, někde rozdělené. Zaznamenali jsme zlepšení eh, u nástupišť, ještě tam zbývají některé, některé otázky s přístupovými cestami, ale eh, myslím, že do konce tohoto roku, začátkem příštího roku v zásadě Estonsko bude dokončovat svoji část Um, upgradeu Rail Baltica zlepšení kvality, tady se ho úseku Rail Baltica. Ve vedlejší zemi Lotyšsku je to trošku naopak, tam musím říci, že tam skutečně došlo k velkému hospodářskému poklesu a došlo tady ke zpomalení eh, na tomto projektu v Lotyšsku. Určitě to je dáno eh, převážně hospodářskou a finanční krizi. Lotyšsko požádalo o odklad eh, začátku prací na rok 2011 to bylo odsouhlaseno, schváleno, pravděpodobně i s ohledem na to, že můžeme rozlišovat mezi dvěma částmi Rail Baltica na Lotyšském území. Jednak je zde úsek z Rigi do eh, hranic na hranici s Estonskem, to je v dobrém stavu a to znamená, že budeme schopni dosáhnout toho celkového cíle eh, eh, nákladní přepravy 120 km za hodinu. Eh, odlišně to vypadá na úseku z Rigi na litevskou hranici. Nyní po parlamentních volbách v Lotyšsku už máme některé první pozitivní signály. Budeme se tomu muset ještě věnovat. Eh, protože v minulosti často byly vysílány politické signály a pak nutně nenásledovala ta příslušná rozhodnutí. Eh, byl bych rád, kdyby lotyšská vláda využila tento čas do konce roku 2011 na to, aby se dokončily všechny studie, dokončily přípravné práce, byly připraveny eh, finanční prostředky tak, aby samotná výstavba mohla započít v roce koncem tedy roku 2011. Nyní Litva. Litva byla vždy politickým eh, průkopníkem Rail Baltica v pobaltských zemích. A také je to země, která čelí mnoha potížím, které bylo třeba překonat. Musím říci, že asi nejpozitivnějším, nejpozbudivějším eh, prvkem či momentem, který jsme zažili, bylo rozhodnutí z prosince 2009 eh, využít trať s dvojím rozchodem na stávající trati od polských hranic do Taunasu. Proč to považuji za klíčové rozhodnutí? Eh, za prvé se výrazně snížily náklady, to znamená, nemuseli jsme budovat eh, nové, eh, novou trať s evropským rozchodem kolejí z polských hradin do Kaunasu. To znamená, na tu stávající trať se, položilo, se položil dvojí rozchod a náklady jsou tím výrazně nižší a tu rychlost provozu je možné eh, upravit. A já jsem skutečně přesvědčen o tom, že do konce roku 2014 budeme mít eh, evropský rozchod eh, na kolejích až do Kaunasu. Teď rozhodnutí, které ještě zbývá přijmout. V době, kdy se pokládají koleje, to jsme zažili, já musím říct, že ta technologie se velice rychle vyvíjí, to rozhodnutí, které třeba ještě přijmout, je klíčové a e, je to rozhodnutí položit automatickou hm, zařízení pro automatickou změnu e, rozchodu. E, nejprve v jedné části a potom v Kaunasu. Proč to považuji za zásadní? Protože to jsme v minulosti zaznamenali Eh, určité eh, zájmy partikulární, eh, tak bych je označil, byly určité spekulace ohledně investic učiněných v minulosti, ale myslím, že mm, také pokud máme Rail Baltica nadefinováno s těmi cíly, jak to je, tak není možné se obejít bez automatické změny rozchodu. Není možné postupovat tou klasickou cestou překládek, protože to nejenom trvá nějaký čas, ale zároveň se to zboží poškozuje a je to skutečně zbytečná komplikace. Takže to je jedno rozhodnutí. Další rozhodnutí, které ještě zbývá přijmout, se týká eh, veřejných logistických terminálů. To má být přijato v nadcházejících týdnech či měsících. Má to být umístěno v Kaunasu. Tady samozřejmě nám jde méně o to, kde přesně ten logistický terminál bude umístěn, to přísluší, eh, toto rozhodnutí přísluší estonské vládě, ale my chceme, aby byla zajištěna intermodalita. To je klíčové a je tady celá řada aspektů, které by muset sledovat a ošetřit, ubezpečit se, že to je v pořádku. A není dovolte, abych pohořila situaci v Polsku. V Polsku bych řekl, že je jasný závazek eh, vlády a tam podporujeme tam eh, zlepšení tratě krátkého úseku mezi Varšavou a Luščem, Tluščem. E, dále je zde trať mezi Varšavou a Bělostokem. Tam e, jsme vlastně mimo rámec těchto finančních výhledů e, pro úsek z Bělostoku na litevskou hranici a zejména pro hraniční přechod. Proč Eh, proč tady dochází k tomuto přeletí do příštích finančních výhledů. Eh, je to tedy jediné přeletí. Já bych tady eh, podpořil obezřetný polský přístup, kdy se zohledňují dopady a případné budoucí dopady na pohraniční oblast s Litevskem. Bude provedena studie ohledně volby optimální trasy a to není možné zvládnout dříve a provést dříve než za příštích finančních výhledů. Nicméně bych řekl, že pokud jsem eh, minulý týden, no minulý rok eh, uplatnil jakousi směsici zbožných přání a přesvědčení o tom, že se nám to podaří do konce roku 2014, 2013, eh, včetně toho úseku, kde bude 120 km rychlo za hodinu, tak dnes už tomu mnohem více věřím. Tak, jak je ten aktuální stav, už se mi to zdá být skutečně víceméně realitou. Zatím jsem hovořil o Real Baltica eh, v souvislosti s nákladní dopravou. Jsou zde některé nové prvky, kterými se zabýváme. V určitý okamžik jsem měl dojem, že je zcela zásadně důležité, abychom pokročili u nákladní dopravy, protože doprava, železniční doprava v těchto zemích je převážně nákladu, nákladní kromě eh, Polska a některých aglomerací, ale je třeba se věnovat také, um, také osobní přepravě a nabídnout určité pobytky pro veřejnost, ehm, motivovat veřejnost. A já doufám, že eh, dostaneme podporu jednotlivých členských států také pro, eh, pro osobní vlak, osobní tedy přepravní trasu Stalinu do Varšavy to znamená, že by se zavedlo toto spojení, které dnes neexistuje. Dnes ta, se eh, ta doprava probíhá autobusy nebo auty a mělo by se nám podařit dostat dostat cestující z do Varšavy a, nebo zpět za 10-11 hodin. To znamená jeden vlak každým směrem, ale to, to pro řadu z nás zase se vypadá jako samozřejmost, ale věřte mi, že pro pobaltské země by to představovalo zásadní posun. To znamená v každém směru jeden vlak, um, jedna souprava a ještě nějaké náhradní vagony. Um, s tím, že nutným předpoklad uh, přechod na jiný rozchod kolej, tak aby ten vlak nemusel zastavovat. Eh, ty země zemená Litva eh, tvrdí, že tento automatický přechod na jiný rozchod kolejí nefunguje eh, při mrazu, ale to není pravda. My jsme viděli ten produkt například ve Španělsku, tam jsou dva, v Polsku také to na jednom místě mají a víme, vidíme tady možnost prostřednictvím otevřeného výběrového řízení získat tuto technologii a potom ty příslušné také e, soupravy, takže já si myslím, že technologicky je to možné, jde pouze o ochotu těch čtyř zemí e, to podpořit. E, v listopadu měla proběhnout schůzka ministru a doufujeme, že se nám to podaří posunout ku předu. Myslím, že pokud se nám podaří zajistit koherentní přístup všech těchto dotčených členských zemí, tak možná v příštích dvou, dvou a půl letech to zvládnout není vyloučené. V každém případě proveditelné to je. Uh, Eh, náklady nejsou nějak bezvýznamné, ale, eh, ale zase pokračujeme eh, v jednáních, posuneme ku jako předu v jednáních s jednotlivými podniky. Nyní už se chýlím ke konci své prezentace, pane předsedo. Musím říct, že nám zbývá ještě hodně práce. Je tam ještě celá řada těch tzv. úzkých hrdel, které je třeba překonat, vyřešit, ale myslím si, že také díky tomu memorandu které jsme podepsali na konferenci v Saragoze před měsícem. Eh, myslím, že máme dobrý základ pro práci, kterou ještě zbývá vykonat. A také eh, zaznamenáváme, to je už úplně poslední věc, určité pozbudivé signály. Jedním z nich je zájem azijských zemí, včetně Číny, Jižní Koreji, Mongolska a dalších, a také bývalých sovětských svazových republik, Eh, na vytvoření jakési nové hedvábné stezky, která by eh, se mohla zprovoznit. Možná jsou to příliš silná slova, ale vidíme, že se tady skutečně objevuje, posiluje poptávka také, také eh, podniky ve střední Evropě by měly zájem na, na tom, na zprůchodnění trasy do Varšavy a potom by se to napojilo na Rail Baltica. Takže zdá se, že tento projekt, i když řada lidí tvrdila opak, je ekonomicky životaschopný. A tím skončím a budu se těšit na dotazy. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Nyní máme na programu pana Savaryho, který nás seznámí s pilotním projektem číslo 22. Žili, vítejte tady zpět ve svém bývalém domově a těšíme se na to, co jste si pro nás připravil. Děkuji, pane předsedo, vážení bývalí kolegové. Já eh, eh, bych si dovolil požádat o mapu Eh, mého projektu, protože je to 4800 kilometrů dlouhá trasa, opravdu eh, z hlediska délky je to velice významný prioritní projekt na té mapě. Také vidíte, že tam jsou dvě eh, taková hlavní klíčová místa, jednak spojit propojit země, které se Evropa rozšířila se starými zeměmi, novou modernizovanou železniční trasou, pokud možno, kde, kde by ta norma byla 160 km za hodinu, bylo by to elektrifikované, a tak dále, pokud možno eh, dvojí koleje. To je tedy první věc, to je ta část z Německa až eh, po Konstancu na Černé moři a eh, týká se to Bulharska a Rumunska také a dále dostat z izolace z hlediska železnice Řecko a Bulharsko, které jsou dnes tak trošku mimo ty hlavní evropské sítě. Tady vidíte tu mapu, stav realizace sítí Eh, červeně je to, co eh, ještě nebylo započato, eh, žlutě to, co bylo nedávno započato a modře a zeleně, zeleně to, co již bylo zrealizováno, modře to, co se právě dokončuje. Takže já jsem byl jmenován velmi nedávno v Saragoze, cirka před měsícem, je to tady pro mě nový úkol, takže dnes Eh, z Drážďan do Aten potřebujeme 37 hodin 20 minut 37 eh, hodin 20 minut z Drážďan do Aten a z, eh, z Aten do Konstance 26, z Drážďan do Konstance 26 hodin, přes 26 hodin. Ehm, my tady vyvíjíme značné úsilí, abychom rozvinuli trasu smíšenou pro nákladní osobní přepravu, s tím, že tím hlavním úkolem je samozřejmě nákladní přeprava. Když se podíváme na mapu, Uvidíme, že to výrazně pokročilo u Československa, Maďarska, také v Řecku a také v Rumunsku mezi Konstanzou a Apinou. Tady vidíte ty zelené úseky, které již jsou dokončeny, jsou naprosto e, v provozu víceméně podle našich norem. A pak tam jsou komplikovanější zóny, to je celé Bulharsko a ta jižní sekce směrem do Řecka, kde eh, to začíná na maďarsko-rumunské hranici a teoreticky tady by to mělo skutečně dostat z izolace Řecko a Bulharsko. A také je tam pár drobných eh, potíží u, eh, v pohraniční oblasti mezi Českou republikou a Německem, kde se zdá, že jsou určité problémy, které třeba doladit. Národní, je třeba doladit národní plány těchto zemí. Z hlediska geopolitického můžeme rozlišit v zásadě mezi dvěma typy otázek, které zbývá vyřešit v nadcházejících letech. To první je otázka eh, zrušit izolace České republiky směrem do Německa. Jsou tam dvě větve, jedna směrem eh, z Prahy eh, na sever do Drážďan a druhá větev z Prahy do Norimberka což jsou ty dvě hlavní větve mezi Českou republikou a Německem. Češi postupně eh, zavedli nebo dokončují tu, eh, ten severní úsek, tu severní trať eh, z Prahy do německých hranic směrem na Dražďany. To už je podle norem. A potom je tady ten úsek, ta větev západní nebo jižní. To se dokončuje, to znamená, Eh, Praha a Schrunding, eh, německá hranice. Eh, ovšem Němci nemají úplně stejné priority v oblasti propojení v oblasti napojení tady na tyto dva české úseky. Německá vláda zcela jednoznačně, jednoznačně podporuje pozoruhodné projekty vysokorychlostního spojení mezi Prahou, Drážďany a Berlínem. A na druhé straně mezi Prahou a bude-li to možné Mnichovem, spíše než Norimberkem. S tím, že to povede přes, přes Řezno. A e, tyto e, e, projekty jsou velmi nákladné, není možné je programovat s nějakou viditelnou dohlednou lhůtou. Takže na jedné straně Češi tedy zlepšují svoji síť a na druhé straně jsou Němci, kteří říkají, to je pěkné, ale já nechci ty práce realizovat, protože mám větší ambice, totiž vysorychlostní spoje, ale to, ten vysorychlostní spoj to není možné naprogramovat hned. Takže tady narážíme na tento problém, malý nebo spíše velký, kdy zatímco čekáme na eh, dokončení, na rozrealizaci vysokorychlostních spojů, eh, eh, Praha, Rostok. Čekáme zatím na Prahu Řezno, protože bez toho nelze dotáhnout ten spoj do Mnichova. A Češi s tím souhlasí, samozřejmě, ehm, <clears throat> ale je třeba, aby mezi tím prostě se to všechno nepřevedlo na silnici. Takže to je ta hlavní hlavní otázka a lidé se mě ptají, zejména Češi, nebo mě žádají, eh, abychom um, opět navázali, nebo respektive ono už to bylo jednou stanoveno, abychom vyřešili tento, tento problém mezi Čechami a Německem, protože Němci se rozhodli eh, tedy, tedy preferovat eh, pojí směrem na jejich z Berlína do Řezna. A to je um, skutečně téma k řešení. Já se snažím být jakýmsi vyslancem a apelovat na německou vládu, aby se um, vedl ten dialog, aby se to řešilo. A, a je tady určitá obava, aby PP22 neskončil na české hranici, aby bylo jasně řečeno, že na jedné straně tedy to povede do Bavorska a na druhé straně až do rostockého přístavu. E, Němcům velmi leží na srdci to, aby alespoň bylo potvrzeno, že bude existovat spojení Praha, Dražďany, Dražďany, Lipsko, Lipsko, Berlín, Berlín, Rostok. E, je třeba samozřejmě dát Německu určité ujištění, že tyto vyhlídky jsou reálné, protože to je naprosto legitimní požadavek. Eh, další téma, které, eh, ještě více, které je více znepokojivé, to je propojení eh, zemí jeho východu, to znamená Řecko, Rumunsko, Bulharsko, Německo, Maďarsko. Já e, jsem e, navštívil některá ta staveniště, samozřejmě také hlavní města, kromě jednoho, Sofie. Byl, ovšem jsem v kontaktu s bulharským ministrem a jeho týmem, ale nebyl jsem přímo na místě ještě, to mi ještě chybí e, provést. A je tady jedno obrovské téma, které zaprvé Rumuni vidíme z geopolitického hlediska Eh, Rumuni se chtějí zaměřit na tu horizontální větev, která vede eh, z Maďarska do Konstanzy. To je naprosto pochopitelné. Eh, z hospodářského hlediska může být prioritou dostat to až do Pirejského přístavu, mít tam velice efektivní spojení západu a východu Rumunska. Propojení tedy západu a východu Rumunska. Tak to je jedno téma, které se týká této jihovýchodní zóny. Dále jsou tady obrovské finanční potíže. A to, že mají finanční potíže, vede k tomu, že vlastně dokonce se jim ani nedaří realizovat eh, tu, tu, tu národní část toho závazku. To znamená, nedokáží plně absorbovat hm, ten svůj část spolufinancování, proto nedokáží absorbovat ani ty evropské prostředky. A to se samozřejmě týká naší politiky RTET, e protože někdy, i když ty prostředky vyčleníme, tak někdy se to nedaří všechno zabsorbovat. A Nakonec ještě téma, které vás bude obecně zajímat. Všechny tyto země, včetně České republiky, eh, nás varují, že dochází k kolapsu eh, klasické, té tradiční sítě. To znamená, že eh, model financování železnic Eh, začíná narážet na velké problémy. A eh, říkají nám, máme takové problémy u těch klasických sítí, že eh, nad to že tady máme problémy se zajištěním provozu na některých malých linkách i třeba při 30 km za hodinu a vy po nás chcete, nebo respektive po nás potom problémem zafinancovat tu svoji část u evropských pro, projektů. Oni říkají, prostě my nemůžeme všechny vnitrostátní prostředky, které na to máme k dispozici, dát na jeden luxusní vlak a nemít šetřen zbytek. Čili to je reálné téma, to je reálný problém. A prostě oni začali mít problém s tím pochopit, proč musí nadměrně investovat do evropského prioritního projektu, když jejich vlastní železniční systém je na hranici kolapsu skutečně na hranice kolapsu. Takže to jsou velmi závažná témata, závažné problémy. A já jsem velmi znepokojen, pokud je o e, vyhlídky u té jižní sekce, to je ta červená část, červená trasa, tam se má investovat 6 miliard eur, e, jde to z maďarské hranice na řeckou hranici přes Bulharsko a Rumunsko. E, zatím se tam pracuje pouze na jednom úseku z do Lafatu. Já jsem to navštívil, má to být eh, dokončeno v roce 2010, ale určitě to bude hotovo nejdříve v lednu 2013 a bude tam navýšení nákladů o 9 milionů eur. A nejdříve v lednu 2013 to bude hotovo. A eh, na obou stranách tam budou vlaky jezdit rychlostí 30 km za hodinu. Čili kromě toho mostu eh, Nolivat, který má být hotov v roce 30 km, pak tam máme most v Rajovatu v Rumunsku, kde je rychlost 44 km za hodinu. Čili jsme ještě velice daleko od těch cílů a musím říct si, že eh, navzdory eh, některým rozšířeným představám tady skutečně nejde o zlou vůli nebo nedostatek vůle těchto členských států. Je to otázka prostředků, je to také otázka eh, řešení přeshraničních otázek. Eh, Někdy jsou tam problémy eh, s tou přeshraniční spoluprací a my skutečně vyvíjíme značné úsilí, pokud je o přeshraniční řízení těchto projektů a konstatuji, že nejde pouze o politické řízení, ale o technické řízení těchto přeshraničních projektů. Eh, například u toho mostu u Lafatu tam prostě tam ty inženýři se špatně dohodli, takže ten mostek se staví z obou stran, ono to nakonec na sebe nenavazuje, tam je rozdíl v tom, je to na každé straně jinak vysoké. A e, je tam rozdíl tedy o 50 cm a to znamená potom časový zkus 18 měsíců například. Takže čeká nás tady ještě hodně práce a musím říct, že o transevropských sítí e, musíme e, trvat na tom, aby tam byl, aby tam byl nějaký Eh, dozor nad těmi technickými pracemi, ne pouze, eh, ne pouze mezi vládní ministerské konference, že ministři se sejdou, eh, podepíšou něco, ale pak nutně ty následné kroky už tolik nefungují. A ještě na závěr, myslím, že se mi podařilo dosáhnout toho pro nadcházející radu ministrů v prosinci, že se oživí ten projekt na v jižní části. Evropská komise při Eh, určitá řízení či řešení, kde se počítalo s mezinárodní dohodou pro ty červené úseky v roce 2008. 31. prosince tohoto roku to musí být vyčerpáno ty prostředky a vůbec se to neposunulo, nepohnulo dopředu. Takže já se pokusím toto oživit. Mám alespoň principiální dohodu eh, v tom, že by byla podepsána 2. Eh, prosince na příští radě ministru dopravy ministerská dohoda, tak aby byly zachráněny tyto prostředky, aby nepropadly. A Eh, uvidíme tedy, jak to dopadne. Jsou to jižní části. Podepíšu to tady na úrovni eh, ministrů, na úrovni železničních podniků. To je naše poslední šance, jinak nevím, jak to bude dál vypadat. A ještě na závěr připadalo mi také vhodné u této zóny, u tohoto regionu pomýšlet na nějakou specifickou pomoc v, rám, v rámci přestupní pomoci eh, pro železniční linky na Balkáně. Proč? protože si nejsem jist, že Rumuni a Bulhaři dokončí ty červené trasy do roku 2013. Eh, pardon, 30 eh, nejdříve. A to nejdříve. Eh, a přitom na Balkáně například přes Bělehrad jsou železniční spoje, které jsou v lepším stavu a myslím si, že by to mohlo být určité gesto v přestupním rámci Eh, vyčlenit prostředky na přestupní pomoc, což by nám umožnilo právě dostat z izolace Bulharsku a Řecko dříve, eh, eh, než když to se budeme snažit to zrealizovat, tu naplánovanou evropskou trasu přes Rumunsko, protože já chápu, že pro Rumunii je ta horizontální trasa z východu na západ do Maďarska, že má větší prioritu. Takže tolik tedy k tomuto prioritnímu projektu, který mi byl před časem, před krátkým časem za Rakose teprve svěřen. Děkuji. Je jasné, že Bulhaři a Rumuni doufejme se překloní k tomu dalšímu plánu. Další koordinátor pan Seky. Já nevím, jestli máte stejné problémy s um, tunely a mosty, ale uvidíme. My ještě nemáme tyto problémy. Většinou nejhorší situace je přes hraničí, pohraničí. Každopádně musím říct, že jsem rád, že opět vystupuji na půdě Evropského parlamentu a chci, jak říkal pan předseda, se vyjádřit k projektu PP19. Jak se budete pamatovat, tak loni jsem byl jmenován koordinátorem k PP3. Pak na to navizovala práce pana Davignona Věnovali jsme se projektu PP3 a já chci poděkovat za jeho práci. Pak jsem byl požádán, abych se ujal role koordinátora upp 19 což je oblast interoperability na Apeninském poloostrově a je tam tedy návaznost na Itálii. Je to tedy poprvé, co je vám předkládaná zpráva u druhého PPP, máte k tomu materiál, který byl rozeslán, potom je tam také obecný popis celého projektu a to nejen aktuální situace, ale jsou tam i další informace, to jsou velmi důležité projekty z celé řady důvodů, včetně toho, že na Apeninském poloostrově platí, že byl po nějakou dobu dost izolován, co se týče železniční dopravy, a to hlavně kvůli technickým důvodům, rozdíle v rozchodu kolejí. To je podobná situace té, o které hovořil pan Telička u Rail Baltica. Musím uznat, že byly vynaloženy impozantní snahy zlepšit situaci. Došlo k rozvoji nových eh, standardů, kontinentální celoevropský standardů pro vysokorychlostní eh, tratě. Další železniční spoje byly do celé sítě zařazeny, byla doplněna, došlo ke změnám rozchodu kolejí. Je to opravdu zajímavé sledovat, jakým způsobem se potýkáme s rozdílnými technickými standardy. Ty technické rozdíly mají své historické kořeny. Pokud jde o vysokorychlostní trať, tak musím říct, že španělská síť je velmi dobře rozvinutá. Je třetí na světě v tuto chvíli a dokonce by se mohla dostat i na první místo v roce 2012, pokud všechno poběží podle plánu probíhá v této oblasti celá řada činností. Jsou tam sice finanční problémy a problémy jiného charakteru, ale přesto se musíme snažit, co jen můžeme se s tím vším vypořádat. Každopádně, teď budu hovořit o obecné úrovni, o lepších propojení mezi poloostrovem a Francií. Toto je záležitost, která je velice důležitá, i pokud jde o propojení různých typů dopravy. V tuto chvíli vysoké procento nákladní dopravy se soustředí na silniční komunikace a zde dochází ke znečišťování životního prostředí, k problémům v provozu, ke kolonám a tak dále. A v tom spočívají nejdůležitější problémy a důvody, proč je třeba rychle postupovat vpřed. Potom jsou tam jednoznačné samozřejmé důvody typu mobilita osob. Tohle všechno si můžete přečíst v dokumentech, které jsme rozeslali. Já se domnívám, že zde je možné vykazovat rozumnou míru optimismu. Řeknu vám proč. Vysvětlím určité skutečnosti, které s tím souvisí. V prvé řadě v PP3, jak víte, máme tři větve. Jedna je z Madridu, přes Castilla Leon do Baskicka a pak to pokračuje až na Paříž. Tomu říkáme atlantská větev té se vyjádříme za chviličku. Pak je zde středozemská větev Aragon, Katalonie, Provence a Lyon. Až po Paříž. A pak spoj s Portugalskem, Lezabon, Castilla, La Mancha, Stradamola a Centro. U všech tří větví lze zaznamenat jasný pokrok, k němuž došlo v daném časovém období. My jsme se snažili maximálně o to, aby bylo dosaženo tohoto pokroku prací u středozemské větve je třeba poukázat na zásadní úspěchy, které jsme zaznamenali letos a zaznamenáme je i příští rok. Je to první propojení mezi Japonským poloostrovem a zbytkem Evropy. Je to spoj Perpignan v rámci PPP, který má být provozu schopný. Většina tratí na Barcelonu je už hotová, práce jsou dokončeny. A u zbývající části tratě se na tom ještě pracuje. Pak pro zatímní užívání této tratě by mělo být spuštěno, jak jsem říkal, někdy v prosinci. Potom bude potřeba pracovat na, a pokračovat dál po Lyon a Paříž a pak eh, navázat na trať na Montpellier kde máme plán to dokončit do roku 2016 a pak Montpellier Pepinian a dál, to je další plán. A zde doufáme, že se nám podaří tento projekt dokončit do roku 2020. Samozřejmě stávající tratě lze tuto chvíli používat. Středozemská větev, atlantská větev. Tento projekt byl zahájen ve Francii, mezi Toul a Bordeaux a pokud jde o Španělsko, tak mezi Valladolid a San Sebastiánu Je tam řada částí této trati. Snažíme se o vyladění technických rozdílů a teď pokud jde o tu pohraniční část, tak zde došlo k uspořádání k mezivládní konference na toto téma byly tam hospodářské zájmové skupiny. Zaznamenali jsme na této konferenci zásadního pokroku. Bude potřeba sdílet model, který se týká provozování celého koridoru. Ten model ten se netýká až tolik cestujících jako spíše nákladů, to už jsem říkal předtím, jde o nákladní dopravu a bude důležité při realizaci projektu propojit jednotlivá logistická centra na španělské straně, tak abychom byli schopni v plném rozsahu využít celého koridoru. A pak je tam další výzva, a to je na definování trati pro pohraniční linky. To musí být nejenom něco, co bude vyhovovat oběma stranám na obou stranách hranice, ale musíme také dodržet všechny normy pro ochranu životního prostředí. Je to citlivá část Evropy i z hlediska ochrany životního prostředí. A Apeninský, věta větev Lisabon do roku 2013. Doufáme, že tam bude vysokorychlostní spoj mezi těmito dvěma zeměmi. Práce pokračují ve Španělsku. Pracuje se na 110 kilometrech v rámci partnerství soukromého veřejného sektoru se podepsala dohoda v květnu na téma tratí kolem Lisabonu. I z Lisabonu na hranice máme dvě části. K jedné už to bylo podepsáno a u té druhé z Lisabonu po nový přechod řeky, tam už bylo alespoň učiněno rozhodnutí, pak bylo zrušeno a v krátkém časovém horizontu se bude znovu obnovovat. Alespoň tedy mohu tak soudit z těch informací, které jsem zatím dostal z vládní úrovně. Takže dochází k zde k určitým prodlením, k určitým přeskupením a změnám ale my doufáme, že na straně Portugalska bude dosaženo pokroku. Pak byla konference v Saragos, na to si asi vzpomenete. Zde se nám podařilo trochu více institucionalizovat vztah tří států, již se to týká. Šlo nám o to, abychom nejenom zlepšovali politické klima, které je zde zásadně důležité, ale hlavně nám šlo o to, abychom zjednodušili realizaci samotnou, aby nedocházelo k těm praktickým prodlevám a tak dále. Byla podepsána dvě memoranda porozumění mezi Francií a Španělskem. Bylo to rozděleno na několik částí a pak šlo o vztahy mezi Francií a Portugalskem. Takže Francie, Španělsko, Francie, Portugalsko. A pak byla technická jednání a plánujeme další uprostřed listopadu. Domníváme se, že je důležité, aby tato skupina na vysoké úrovni se scházela a hovořila o provozních otázkách projektu, o data informování. PP19, já vím, že mám už málo času, ale chci říct si toto. Tato důlež- situace je velmi důležitá. Jde o čtyři koridory Madrid, Andaluzie. Ve všech čtyřech oblastech jsme zaznamenali pokrok a je potřeba, abyste tomu věnovali pozornost. Severovýchod, Madrid a středozemní oblast a severozápad. Abych to zkrátil. Já nechci prodlužovat svoje vystoupení, protože pan předseda už dá, mi dává najevo, že to mám zkrátit. Obecně řečeno, lze zaznamenat aktivní činnost a pokrok prací, ačkoliv máme určité potíže, finanční potíže a tak dále, o kterých víte. My se snažíme o propojení sítě jednotlivých os PP3 a tyto snahy o propojení jsme konstatovali, že se vyvíjejí příznivě, včetně snah o rozšíření eh, vlakové trati, tak abychom brali v potaz i eh, rozdíly technické. A snažíme se o využití celé trati Pak zde máme nákladní středozemní koridor z jihu přes Barcelonu dál po tu trať, o které jsem hovořil. Tato část nespadá pod PPP, ale z praktického hlediska díky probíhajícím pracem v, na letišti Saragona a díky všem pracem v rámci projektu PP19 se daří i toto. Pokud budou další dotazy, tak se k ním rád vyjádřím. Děkuji. Děkuji vám, pane Seky. Výbor pro dopravu navštíví Papion a Barcelonu a tuto trať mezi oblastí Perpignan a Barcelona. Mám zde několik dotazů. Členové chtějí položit otázky. Já poprosím, aby každý vystoupil pouze na tři minuty. Budu přísný, vypnu vás. Máme zde deset přihlášených, takže každý dostane jenom dvě minuty, nikoli tři. Dvě minuty, prosím. Pan Kůn je první na řadě. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Chci srdečně poděkovat všem třem koordinátorům, protože ty trasy nejsou na nic, pokud nevytvoříme síť z těchto tratí a to je také důležité pro jednotný trh. Jde o to, abychom i železniční balíček dokázali prosadit tak, jak jsme ho navrhli. Moje otázka se týká pana Savaryho to je 22 a současně také mi jde o to, nakolik se uzavírají ty mezery na německé straně, tak aby německá vláda i německá železnice eh, souhlasily s tou tratí mezi Berlínem, Rostokem až do Konstance u Černého moře, tak aby tam bylo to napojení kompletně nahoru dolů i napříč. To je oblast cílů 1, jsou to prostředky EFRE na infrastrukturu a 2012 bude ta trať částečně elektrifikovaná a bude mít RDS. Pokud jde o Drážďany Berlín, tam je požadavek saského státu na přímé propojení tak aby se to nemuselo dělat přes Lipsko. A byl bych rád, kdybyste vyjednali s bavorským ministrem dopravy trasu Praha-Norimberg nebo Praha-Mnichov. Nevím, co Češi hodlají dělat, ale pokud jde o ty aglomerace, jestli tam je to spojení v pořádku, nebo jestli to půjde na ten Ains přes Mnichov či Řezno. Uh, byl bych rád, kdybyste tam začali jednat. Děkuji. Děkuji. Děkuji všem třem koordinátorům. Pane Simpsone, vy jako předseda, na vás mám tuto prozbu v souvislosti také s mandátem pana Sekiho. On to také řekl ve své zprávě, že má mandát na to, aby přímo informoval komisi. Pane Simsne, můžeme jako výbor požádat pana Sekiho, aby svou zprávu o PPP přes Pireneje aby nám tuto zprávu také předložil nejen komisi a komisaři, ale aby informoval také nás, když půjde o ten projekt s číslem 10, který je tak důležitý. Jde nám o to, abychom měli informace. Pokud jde o práce na přeshraniční části v oblasti Perpignanu, tam byly v minulosti spoždění, ale ty se teď dohnaly. A jde pravděpodobně o to, že teď se plánuje první krok a já bych eh, řekla, že pan Simpson bude velmi rád, protože v létě bude moci jezdit přímo z Perpignanu do Barcelony. Ale spoždění tři roky je docela hodně a to by mohlo vést eh, k tomu, že na druhé straně se to zpomalí. Takže nás zajímá, co plánujete tady. A PP19, tady chybí transparentnost. Jak to vypadá tady s nákladní dopravou po železnici v tom koridoru až po středozemní moře? Možná, že bychom to mohli vidět také v souvislosti s budoucími dopravními sítěmi. Všichni tři pánové hovořili o problémech. Je to otázka memoranda a skupiny na vysoké úrovni. Co si myslíte o tom? Děkuji, paní Meissner. Alde, dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo, pokusím se krátce. Jednak všechno, pokud jde o problémy s německou vládou, tak stejně jako pan Kuhn bych to s vámi probrala a pomohla tak, aby se ty věci pohnuly vpřed. Druhá věc. Priorita 3 a 19, pane Seky, to přenechám španělským kolegům, kteří se také přihlásili a pak zbývá v podstatě to, co řekl pan Delička nebo i pan Savary, to jsou ty problémy. Eh, víme, že v Evropě jsou různé situace, zejména pokud jde o železnici. A teď se to jasně ukázalo, že pane Teličko, eh, tam, kde vlastně eh, se musí nahradit doprava po železnici autobusem, jsou to technické problémy, interoperabilita a finanční problémy, o kterých jste hovořil. Oba jste o tom hovořili. Takže teď se ptám, eh, co je potřeba udělat pro to, abychom skutečně dokončili eh, evropskou železniční síť. Asi mi řeknete peníze a ty v tu chvíli nemáme. Ale vidíte nějakou eh, situaci nebo nějakou možnost, jak to vyřešit, tak abychom měli po celé Evropě železniční síť, aby ty problémy, o kterých jste hovořili, se vyřešily. Děkuji. Thank you, Mr. Kramer. Děkuji, pan Kramer. Ano, já si myslím, že pokud někdo řekne, nejsou peníze, tak Španělsko je podle mě jedinou zemí, která vydává v Evropě víc na železnice než na silnice. Všichni ostatní to dělají naopak. Investují do silnic a ne do železnic, včetně Německa. To se musí říct. A pokud zjistíme, že je možné uvalit mýto na všechny nákladní auta od určité tonáže, v mnoha případech to neplatí, protože třeba jenom Švýcarsko, protože je mimo Evropskou unii, to dokáže. Ale tam jsou finanční prostředky, které lze získat. A Švýcarsko může být eh, vzorem v případě tunelů, které financuje z mýtného vybíraného od nákladních automobilů. A to bychom mohli udělat i tady. Pokud je o projekt 17, rozumím tomu tak, že ta část trati v Polsku až na litevskou hranici eh, se bude sanovat na současné úrovni a ptám se, proč tam jsou ekologické problémy, protože ta trať tam je, já jsem tudy sám jel. V čem, to, v čem ty problémy jsou? Já chápu, že Kaunas, tam bude to rozhraní, ale tam se ten rozchod změní, ale v Polsku je to normální trať pan Savary. Paralelně k Dunaji do Konstanci, to je priorita Rumunů. To jede paralelně s Dunajem a my jsme právě teď řekli, že Dunaj se má za miliardy rozšířit, tak se, ať se rozhodnou. Jedno nebo druhé. Obojí nejde. Obojí Evropa financovat nemůže. A pro ty tři, čtyři velké lodi, kvůli nim se vzdát železnice, to je nesmysl. A to, že balgánské státy, tam ten odkaz na Srbsko, na Bělehrad, je podle mě velmi dobrý, protože když se nebude tlačit na jednu věc, tak se začne dělat jiná. Je třeba rozhodnout se. A poslední bod. Španělsko. Colisomber, všichni jsme to viděli, je ta trasa pohřbena nebo ne. Půjde to Pyrenejemi nebo to nepůjde. Já vím, že na španělské straně to má obrovský význam, pro Francii to tak velký význam nemá. Jak se na to díváte vy? Pak pan Zíla, dvě minuty. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych prvé řadě rád poděkoval všem koordinátorům za odvedenou práci na jednotlivých projektech je dobře, že pan Savary nás opět navštívil. Já se chci zeptat samozřejmě na Ariel Baltica. O tom hovořil pan Telečka. Já děkuji za postup prací. Myslím si, že jste optimističtější, než jste byl v minulosti. Mám k tomu tři připomínky. První věc se týká Lotyšska. Co si, co si uh, slibujete od nové vlády? Zdá se, že složení stran ve vládě je podobné jako v minulosti. Tak co si slibujete od této změny? Potom mě zajímá záležitost týkající se Polska. Zde mám opravdu určité obavy. Pokud jde o e, to zrychlení na 120 do roku 2013, protože tam je trať na Elka Sováky, která může být ještě dál prodloužena a bude to trvat eh, mnohem déle. Třetí otázka. Osobní vlaky. A já souhlasím s tou vaší vizí, jak kterou máte s Estonci, že je potřeba ty osobní vlaky zrychlit. A na příští rok jste chtěli pro několik zemí uh, Eh, spustit systém mezinárodních konzorcí, které by byly za toto zodpovědné. Co je podle vašeho názoru ten nejlepší scénář? Děkuji. Děkuji, pane Gondes Paskl. Děkuji, pane předsedo. Nebudu se věnovat eh, tomu, co tu už řekli kolegové a kolegyně. Chci poděkovat všem řečníkům. Všechny ty projekty jsou dětmi EU, některé více, jiné méně. Pokud jde o to téma, tak se budu věnovat tomu, co řekl pan Seky. Vy jste převzal docela velké břímě. Eh, u vaší trati to teď půjde rychleji a lépe. A řekl jste, že jste relativně spokojený. A my, naš se to přímo týká, jsme také spokojeni, ale není všechno v úplně nejlepším pořádku. Krize se dotýká nás všech, Rumunsko, Bulharsko, tak jak řekl kolega Savary, to také samozřejmě nezapomínáme, je to takový společný problém. Ti, kteří skutečně mají problémy, jako třeba Portugalsko, to jsou záležitosti, které by se měly také řešit třeba soukromým financováním a veřejné rozpočty jsou dost napnuté, takže je třeba vidět to také pozitivně. Pokud je o přeshraniční provoz, tak tam jsme pokrači, pokročili částečně, ale je těžké konstatovat, že například jsme měli u některých projektů tříleté spoždění. Ukazuje se, že ne všichni budou souhlasit, ale musíme se pokusit o to, abychom intenzivně pracovali na řešení, tak aby ty věci se vyřešily. Protože právě ty přeshraniční nebo ty tratě u hranic, které jdou přes hranice, jsou důležitými součástmi evropských eh, sítí a nikdo nesmí zůstat na okraji je důležité, aby existoval také eh, koridor ke středozemnímu moři. Je to také důležitý projekt a je třeba se mu věnovat. Není to důležité jenom pro Iberijský poloostrov, ale také pro celou Evropu, zejména pro Francii. Takže tam je třeba se snažit a vyvíjet politický nátlak a chci vás požádat o to, abyste tak udělali. Není to zrovna eh, zapadlá část Španělska, je to část Španělska, která by mohla nabídnout jednotnému trhu mnoho a je to také spojení s Francií. Děkuji, pan Tremosa. Děkuji. Já mám jenom otázku na pana Sekyho. Já jsem si přečetl ten střednědobý přeskum víceletého prosím, programu TNT a na straně 15 stojí, že máme spoždění jde o, a jsou tam uvedeny tři hlavní důvody časových skluzů a jedním z nich jsou odklady způsobené politickou situací. Mohl byste nám k tomu více říci, zejména pokud je o španělskou a francouzskou vládu? Děkuji, paní Lichtenbergerová. Ja, herzlichen Dank. Děkuji a vítám samozřejmě všechny tři pány zejména, ale našeho bývalého kolegu pana Savary a jeho velmi obtížnou trasu. Myslím si, že tak to mohou klidně říci, přičemž hodnota této trati eh, tomu neodpovídá, protože já si myslím, že to je zrovna eh, ta část, kterou můžeme propojit my jakoby centrálně a je to v podstatě propojka ke koridoru 17 a také k Dunaji. Čili právě toto propojení, o kterém jsme hovořili, by bylo velmi zajímavé z tohoto hlediska. Proto se také specia- konkrétně ptám na tuto trasu Sumerova, dráha v Sumerau, z Lince na sever a tím tedy spojení ke, dvou koridor, ke dvěma koridorům. Řeklo se, že vysokorychlostní limity nesplní tato trasa, tato trať. A to je problém. Ale já si myslím, že právě proto, že by šlo o to udělat, používat to jako nákladní trať, tak vysoká rychlost není tím největším problémem, pokud bychom dosáhli rozšíření této trati, to už by bylo hodně pro nákladní dopravu. Takže se ptám, zda je možné říci, dobře, i když to nebude ta úplně vysoká rychlost, ten terén je tam eh, velmi obtížný, to je, tam jsou hory, tam to není nijak jednoduché geograficky, topograficky, takže když eh, akceptujeme nižší rychlost, ale Místo toho eh, budeme klást důraz na interoperabilitu a propojení s dalšími koridory. Eh, zda to nebude pro nákladní dopravu lepší, tak aby se to tímto způsobem dostalo do politické sféry a zdůraznili se právě tyto aspekty. Vím, že Horní Rakousko má eminentní zájem a na druhé straně české regiony také, protože mají problémy, každý na své straně straně s národní vládou. Děkuji. Další kolegyně, paní Bilbao. Děkuji. Děkuji všem třem koordinátorům za jejich prezentace. Na pana Savaryho bych ráda uvedla, že souhlasím s vaším prohlášením. Domnívám se, že eh, musíme požadovat od členských států určité věci, pokud chceme skutečně rozvíjet jednotný vnitřní trh a pokud chceme zajistit, zajistit soulad s nedávno přijatým programem eh, se strategií EU 2020. Program, o kterém hovořím, zmiňuje konkurenceschopnost, inovace, eh, trvalou a tak dále. Já si myslím, že eh, realizace projektů v oblasti TNT by také přispívala k naplnění těchto cílů. Takže já jsem eh, vděčná za váš postoj. Členské státy to všem někdy nevidí stejně. Eh, pokud je o PP3, otázka na pana Sekyho. K, té, k tomu baskickému úseku. Jak byste vyhodnotil provádění prací na tomto úseku, alespoň v minulém roce. Domníváte se, že stav realizace že ta realizace probíhá adekvátním tempem, nebo tam docházelo k nějakým skluzům v posledních dvou letech při realizaci tohoto projektu. A pokud o propojení s Francií, uvedl jste, že Španělsko přijalo tři memoranda a že u tohoto projektu jsou určité komplikace Zmiňoval jste také ekologické problémy a mne by zajímalo, jaký je aktuální stav ehm, u této konkrétní věci. Tedy eh, PP3 se posouvá kupředu na baskické straně, ale jak vyřešíme propojení do Francie? A když hovoříte o ekologických problémech a překážkách, eh, ráda bych další detaily. Děkuji mnohokrát. A nyní, pánové, vám dám slovo. Máte zhruba 10 minut každý, pokud by to bylo možné. Pak bychom se vešli do toho času, který máme. No, samozřejmě ehm, poslanci mají některé své oblíbené projekty, například Perpignan Barcelona nebo propojení na jich přes Balkán do Řecka anebo propojení na Rail Baltica. Takže samozřejmě měli otázky na tyto své preferované projekty. Dám slovo nejprve panu Teličkovi na 10 minut, prosím. Děkuji, já se eh, pokusím tedy eh, oslovit to, co je blízké vašemu srdci, pokud je Rail Baltica. Um, musím, byly tady některé komplexní dotazy. Nebo tak, abyste se mě tázal ohledně toho projektu také osobní přepravy, jak to bude fungovat. Já vím, že to nebude fungovat, pokud to necháme na jednotlivých železničních společnostech, protože tam stále vnímáme protekcionismus, monopolní chování, různé partikulární zájmy a tak dále. Takže e, jediná možnost, kterou tady vidím, je, aby ty čtyři železniční podniky e, se utvořily spojenou akciovou společnost jako samostatný nový subjekt, který by toto provozoval. Výhodou toho by bylo, že by se to určitě rychleji spustilo, že bychom také překonali některé politické problémy a překonali bychom, jak se ten spíše národně orientovaný přístup, ale zároveň eh, by to bylo eh, dobré pro změnu eh, rozchodu kolejí a také pro obměnu, obměnu vagonu. Ehm, Mohlo by to totiž být na leasing, nikoli nemusel bys to kupovat. Eh, takže um, uvidíme. Jsme tady úplně na začátku. Doufám, že eh, proběhne první zkuska potřebuje nejprve politickou podporu a koncenzus a potom stejně jako v minulém roce navrhneme alternativní projekt pro litevskou část Krylbotika a pak to tedy můžeme zvládnout i pro tu Eh, osobní přepravu, pokud potom bude poptávka. Nyní pokud je o Polsko. Eh, často slychám poznámky eh, či argumenty jedné země, že v druhé zemi se to zpomaluje a podobně. Někde je to trošku zavádějící. Pravda je taková, že nyní máme závazek, který polská strana provádí a s tím se vracím také k dotazu pana Kramera. Tam jde o to, že ta, tam jde o ten pohraniční úsek s Litvou to je skutečně překážka. Kdybyste se mne dotázali, pánové, zda eh, taková studie mohla být provedena dříve, tak vám odpovím ano. Stejně jako v případě mnoha jiných studií, skutečně mnoho zemí ehm, to rozbíhalo pomalu, ale ta jediná legitimní opravdová otázka je, zda eh, je tam potřeba vést eh, toto odchýlit přes Elk, anebo zda můžeme využít stávající trasu. Když se podíváme na tu stávající trasu, tam je mnoho zatáček, takže pokud chceme zvýšit rychlost, bylo by nutné skutečně vybudovat novou trasu. <clears throat> To má své dopady a musíme zjistit, zda aktuální trasa je, řekněme, z ekologického hlediska eh, více života schopná a slibná, anebo zda to odchýlení přes Elk by bylo lepší. Ale já myslím, že eh, pane Kramere, pokud je kolik aspekty, vím, že eh, s vámi eh, určitě nebude problém. Takže počkáme na tu studii a potom eh, následně bude brzy přijat to rozhodnutí. Pokud je otázky k Lotyšsku, tady ano, bych řekl, že je pravda, že tam bude koalice velmi podobná jako před volbami, ale ta situace po volbách je jiná, protože vláda bude mít silnější mandát, bude v lepší pozici co je třeba učinit. Já očekávám od lotyšské vlády, že se využije ten čas, aby byly provedeny, zrealizovány všechny studie, které zbývá udělat, že proběhnou přípravné práce a samotné stavební činnosti začnou začátkem příštího roku. Ehm, Eh, eh, pokud ne, tak Lotyšsko a kterákoliv jiná země musí chápat, že tady existuje také otázka solidarity a otázka propojení. A pokud nesplním své povinnosti, tak musím vědět, že pravděpodobně nebudu moci těžit určité výhody. Nechci hovořit konkrétně, myslím, že to je naprosto legitimní. Ještě poslední věc na adresu pana Kramera, to se netýká Real Baltica, ale mítného, e, to si myslím, že je velice relevantní otázka, stejně tak jako koordinace mezi železniční a silniční e, dopravou, to je velice propojeno. Řekl bych, že Česká republika bude možná e, příští zemí, která bude mít komplexní systém mítného a nejenom pro nákladní vozy. To se nyní zpracovává, pokud eh, vám mohu být nějak nápomocen v této věci, anebo mi kolegové, <clears throat> protože také konzultuji s ministerstvem dopravy, tak vám velice rád vyhovím. Ještě zbývající dotazy. Paní Meissnerová, co je třeba vykonat? Jednoduchá odpověď zní, je třeba zrealizovat to, co, o čem bylo rozhodnuto a co bylo naprojektováno, naplánováno. Eh, dnes, když se podíváme na skutečný stav u Rail Baltica, tak jsme zhruba na třetině výdajů, které předpokládaly některé eh, studie od poradců. Eh, nedošlo k tomu jen tak a cílem bylo, že pokud se nepodaří dosáhnout snížení nákladů, tak prostě to železniční spojení nebude. <clears throat> Takže já si myslím, že nejprve třeba zrealizovat to, co už bylo naplánováno. Určitě je třeba se připravit na, eh, eh, na to, že se to přetáhne až do příštího finančního výhledu. Už jsem hovořil o situaci na polských hranicích, kde to tak určitě bude. A dnes vlastně hovoříme o dvou aspektech. Jedna, kde dále, je třeba dále zvyšovat rychlost, ale skutečně zapomeňme na nějaké sny eh, o skutečně vysokorychlostních spojeních, například přes 200 km. Na některých úsecích ano, ale pokud se dostaneme na 120, dalším cílem by mohlo být 160 a to pro jak železniční, pardon, jak nákladní, tak osobní přepravu. A druhá věc, a to je otázka koncepční tvorby, to je propojení Rail Baltica a všech korespondujících či sousedních tras ve východní Evropě. Já jsem hovořil o rostoucí poptávce eh, v této části Evropy. Myslím, že bychom se neměli dopouštět stejných chyb jako v minulosti, kdy dnes máme několik problémů na um, hranicích um, se střední východní Evropou. Eh, tomu se mohlo předejít. Já myslím, že to, eh, tím reálným problémem je konektivita. Pokud budeme eh, provádět strategické úvahy na 20 let dopředu, tak bychom dosáhli lepších výsledků. Eh, a také střednědobý výhled. Bezprostředně tedy musíme zrealizovat to, co bylo naplánováno, dále připravit všechny ty studie, mít to připravené na další fázi. Samozřejmě musí na to být vyčleněny finanční prostředky a je to otázka strategie. Může jít o více zdravé financování, včetně eh, veřejno-soukromých partnerství a třetí věcí potom je ta, ten strategický výhled. Já doufám, že na tom bude komise pracovat. Děkuji mnohokrát. Nyní pan Savary, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já se pokusím hovořit stejně stručně jako kolega. Nejprve panu Konomom a paní Majsnerové chci říci, že eh, tam eh, není problém s Němci a eh, ty otázky, které nám Němci kladou, mi připadají naprosto legitimní. Já jsem vám říkal, že třeba, je třeba, aby v tom všichni měli jasno, a to je u všech prioritních projektů, že rozpočtová omezení ve členských státech, ať již jde o západní země, anebo ještě hůře východní Evropu. Řada členských států se snaží eh, jak se eh, privilegovat eh, svoji vnitrostátní infrastrukturu před tou evropskou. A jejich krátkodobá rozhodnutí potom ovlivňují naše dlouhodobé priority a cíle. A je to chování, které zaznamenávám všude. A to včetně zemí, které já sice nemám na starost, ale, ale třeba ve své vlastní zemi to také pozoruji. A to je skutečný problém. Takže Němci si kladou určité otázky, jako jak lépe propojit Bavorsko se Severním mořem. E, to jsou e, otázky, které se netýkají pouze propojení východ-západ. A já upřímně řečeno je považuji za impertinentní. E, ale abych odpověděl, věci se hýbou kupředu, ale nikoli u sekce, přezraniční sekce od Děčína do Dražďan. Česká republika provedla ty svoje investice, ale nikam to zatím nevede. Němci říkají, ano, ale jak eh, tam jednou budeme mít, eh, respektive jednou tam chceme mít vysokorychlostní spojení. A, eh, a, takže buď to se pustíme do toho vysokorychlostního spoje, anebo budeme dělat 15-20 leté investice a není možné nedělat nic. To prostě česká strana nemůže akceptovat. A dále, to jsem možná neřekl zcela jasně, ale otázka Bavorska, eh, eh, Řezno, Norimberg, eh, tady otázka, kudy povede vysokorychlostní spojení do Prahy. Půjde to na aktuální trase, kterou Češi renovují. Tady tam to je Praha, Šuning, Norimberg, Praha, Šir, Schending, Norimberg, anebo Praha, Řezno. Češi souhlasí s kteroukoliv variantou, jednou či druhou, ale problém je v tom, že oni dnes zrenovovali trasu od Prahy do, z Prahy pardon, do Schindingu. A eh, když Němci hovoří o Eh, vysokorychlostní spoji přes Řezno, Norimberg, to, to je jedno, ale eh, nechtějí to dělat do Schengengu, protože by, je to podle nich příliš drahé. Čili je to problém s kontinuitou. A já si myslím, že by mělo být naprosto možné ji vyřešit a eh, je třeba asi počítat s dialogem vedeným třemi stranami, protože Češi odvedli svůj díl práce na PP22 a Němci Eh, neplní svůj, eh, svůj díl, ne proto, že by nechtěli dělat nic, ale že mají jiné plány s vyhlídkou na dalších 15-20 let. A na vás, kolegyně, já si myslím, že ta mm, otázka dialogu s německou vládou je velmi zajímavá, zajímavá a otevřená. A panu Kunovi bych rád řekl, že to není proto, že jsem eh, francouz, ale ano, já Samozřejmě eh, se spojím se zástupci jednotlivých německých spolkových zemí, ale eh, nechci eh, nějak stěžovat situace spolkové vládě. To si myslím, že bychom jinak naráželi na velké problémy s legitimitou. Není možné uvádět do potíží centrální vládu. Ano, někde se od Evropy čeká, že vyřeší vnitrostátní problémy, ale já bych k tomu přistupoval velmi, velmi obezřetně, pokud dovolíte, pokud budete souhlasit. Eh, dále na vás, kolegyně. Domnívám se, že eh, skutečně u železnic je otázka financování klíčová. Um, u klasických eh, sítí eh, jednou věcí liberalizace normálně by měla vést k poklesu cen, ale um, eh, neměla by být jediným nástrojem, protože pokud nedokážeme získat prostředky z jiných typů dopravy a převést to na železnici, tak budeme mít problém s financováním, protože infrastruktura železniční je taková, která prostě potřebuje veřejné prostředky, státní prostředky a je to mezigenerační věc. <laughs> A pokud jde o veřejnost soukromá partnerství, tak tak Často do toho jdou eh, prostředky státu a nakonec se to vrátí podnikům. Eh, dále eh, Dunaj. Tam nebude osobní přeprava, ale pouze nákladní. A otázka tady zní, zda chceme Dunaj více využívat v oblasti nákladní přepravy železniční. Romoni skutečně jsou odhodláni zrealizovat trasu um, eh, Maďarsko Konstanza. Je to pro ně obtížné, bude to trvat, ale pokud se eh, jedna jediná věc realizuje v rámci mého eh, prioritního projektu, tak to bude právě toto. A, ale nám jde také o to trasu na jich a proto navrhuji právě tu alternativu přes Srbsko. A ještě na závěr na paní Lichtenbergerovou, Linec Praha přes České Budějovice. Vaše vláda by měla vložit 300 milionů eur, a to již od příštího roku, na úsek, který jde až do, až do Sumerau. E, Češi pokračují v pracích, všichni souhlasí s tím, že ta geografická e, geografie a krajina jsou tak kvalitní, že tady byly velké náklady na vysokorychlostní e, spojení, příliš vysoké. Čili zlepšíme tu trať pro pro, žel, pro nákladní přepravu, ale eh, nebudeme tam dělat něco podobného jako eh, Tatáňkou do, eh, do um, údolí Rony. Um, a otázka je tedy pro, potom propojení na uh, středozemní moře. Bude všechno vedeno přes Brennerský tunel nebo jinudy. Jsou dnes různé možnosti, různé odpovědi navrhované, pokud je o tu osu sever-jih přes země střední Evropy. Takže tolik ode mne doufám, že jsem zareagoval na všechny dotazy. Děkuji, pane. A pan Seki je další na řadě. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem za zajímavé dotazy. Já se pokusím odpovědět. V prvé řadě to, co říká pan Tromouza, politické prodlevy. Já doufám, že jsem ten pojem nepoužil špatně, ale když hovořím o politických prodlevách nebo potížích, tak tím nemyslím, že bych chtěl soudit fungování daných institucí. Zkrátka se snažím o přeshraniční kontext a různé úrovně zprávy a samozprávy. Snažím se postihnout jednotlivé pravomoce, úkoly, jak to funguje v čase. A my jsme byli rádi, že se podařilo podepsat v Sarakose memorandum porozumění. A jsem rád, že se odehraje v polovině listopadu to setkání, o kterém jsem vám říkal. To znamená, že bude fungovat pracovní skupina na vysoké úrovni. Ta nebude fungovat každodenně, ale bude to skupina stálá. Z hlediska řízení, jak říkal pan Salajasa, myslím si, že to je výrazné zlepšení situace. Protože samozřejmě prodlení, nedostatek času a tak dále to mohou být zásadní potíže. Někdy člověk není připraven, nějaké rozhodnutí zatím není k dispozici. Já doufám, že nejsem moc naivní, když říkám, že někdy je prostě obtížné všechny subjekty svolat najednou a pak běží čas a výsledky jsou pouze drobné. Tak taková byla moje myšlenka, když jsem hovořil o těch prodleních tam do toho zapadá rovněž také otázka řízení a zprávy. A my jsme zaznamenali, že toto je problematické ve Francii a ve Španělsku. U Španělska, Portugalska a této vazby mám poněkud menší obavy, ale každopádně jsme v kontaktu se všemi kontakty fungují, je to všechno v duchu spolupráce a to na všech úrovních zprávy a samozprávy. BPP 15 Já samozřejmě o tom to nerozhoduji. V prvé řadě mám nástíní byrokratický postřeh. Pokud to bude zapadat do obecného rámce PPP, tak platí to, co zde zaznělo na začátku. Máme k tomu své důvody, to je tedy byrokratická část celé věci. V prvé řadě myslím, že stojí za to začít pracovat na podobném projektu, který je samozřejmě komplikovaný, trvá dlouho, je to dlouhodobá záležitost. Ale vzhledem k tomu, že já sám pocházím z Apeninské oblasti, tak znám situace, co se týče stavby tunelů, hledání příslušného terénu a tak dále. Je to složité, ale výsledky se dostavují. Já myslím, že je dobré realizovat předběžné studie a také se snažit o to, aby byly znovu zprovozňovány původní tratě ve Španělsku a příslušné oblasti. Já vím, že to je složité už z technických důvodů, ale myslím, že by to mohlo být zajímavé z hlediska povzbuzování cestovního ruchu. Mohlo by to být obecně docela slibné. Pak je zde ta věc, že některé evropské prostředky přicházejí poměrně liknavě, co se týče naší možnosti spustit ty práce, tak by bylo lepší, aby ty prostředky byly k dispozici hned, protože takto můžeme o peníze přicházet. Bylo by dobré to všechno rozběhnout A my to určitě takto nastíníme oběma vládám. Sejdeme se s zástupci obou států a budeme se snažit jim připomenout, že to riziko tam existuje a proto bychom to měli se snažit uspíšit. Středozemní koridor, to je PPP 19. Středozemní koridor, jak říkám, není součástí prioritních projektů ale některé jeho součásti jsou takové, že to je jako kdyby byl součástí prioritního projektu, zvláště co se týče nákladní dopravy, co se týče systému řízení železniční dopravy ERMTS v rámci oblasti Španělska. Já si myslím, že se všichni shodneme na tom, že by mělo dojít k lepšímu spojení nejenom s Barcelonou, ale s další oblastmi středozemí kvůli vnitřnímu trhu, tak aby tam byly dostatečné spoje na Francii a tak dále. K tomu už není co dalšího dodat. A já myslím, že by bylo důležité si nastínit, co se stane při redefinování politiky TNT plus politiky týkající se těch tzv. klíčových sítí. Pokud bude dosaženo dohody, tak středozemní koridor by do toho měl zapadat. Byla by to součást klíčových sítí, včetně všech jeho prvků a součástí. Ten středozemní koridor je hlavně pro nákladní dopravu, ale už je tam i část jiná na MIM a Montpellier, tak zde došlo k odkladu z mnoha důvodů. Jeden z nich byl finanční, dále tam byly technické potíže, takže to je potřeba si uvědomit, že zde byl odklad. Každopádně tyto tratě nebudou hotovy do roku 2020, to jsou to i vysokorychlostní tratě přes Lyon. Dobrá zpráva v uvozovkách však je, že první etapa toho odloženého projektu bude znamenat navýšení kapacit na stávajících tratích a linkách. Permignan, Figaras a tak dále. To nebude, jak my říkáme v Itálii, katedrála uprostřed pouště. Bude se na tom dále pracovat a budeme se snažit tyto sítě dále rozpracovat a rozšířit. Samozřejmě to znamená, že stávající trať můžeme použít, ale budeme ji vylepšovat a modernizovat tak, abychom je mohli použít pro tento nový projekt. A pak, co se týče atlantské větve, na to se ptala paní Bilbao. ačkoliv v určitých částech došlo k určitým prodlením, tak realizace španělské části, včetně Baskická a dalších oblastí, postupuje dál. Práce jsou v běhu. A je problém nadefinovat tu část, která se týká oblasti kolem hranic. Na jedné straně Francie je téměř připravená. Jinými slovy, všechna rozhodnutí, kdy učiněna, co se týče pohraniční oblasti, už jsou buď v běhu, anebo se přímo i realizují. To znamená, že to řešíme s hlediska region Aquitaine a to řešení se stále více rýsuje. Co se týče Paskecka, tak zde bylo učiněno hodně práce. z hlediska těch, kteří se snažili o zjednodušení eh, té realizace. Byl tam problém ale s ochranou životního prostředí. Ombudsmanka do toho vstoupila a začala se zajímat o velmi citlivé otázky ochrany životního prostředí v oblasti řeky Videsora a proběhla mezivládní konference, která hovořila o tom, co je potřeba učinit, aby mohla být učiněna příslušná potřebná rozhodnutí. A my se snažíme tento proces podnítit a snažíme se o to, aby se neplýtvalo časem zbytečně. Pane předsedo, já si myslím, že jsem se vyjádřil ke všem zmíněným otázkám. Moc krát vám děkuji za pozornost. Děkuji vám, pánové, za vystoupení, za zodpovězení dotazů. A jak jsem říkal paní Bejs a pan, panu Valentinovi, musíme navázat úzkou spolupráci a pomáhat vám při plnění vašich úkolů. Víme, že to je složité, zvláště u železnice dovedeme představit, jak je to složité ale jak říkám, jsme zde, rádi pomůžeme a rádi vám poradíme, pokud budete mít zájem. Děkuji za váš čas a poprosím o vyjádření uznání našim řečníkům. Děkuji. Vážení kolegové, v 15 hodin nás čeká další zasedání, pan komisař, a pak ve 4 hodiny další koordinátoři, další čtyři koordinátoři. To bude zase docela zajímavé eh, se dostat do hodiny a půl, kterou na to máme vyhrazenu. Říkal jste ve čtyři, ve tři hodiny pan komisař, ve čtyři hodiny další koordinátoři. Děkuji, dobrou chuť k obědu.